jednání. Tam tedy máme diskusi na téma G20. Ten se bude konat 11. až 12. listopadu. A dále je tady prohlášení komise týkající se Evropské rady na 28. a 29. října. Potom zpráva paní Beres týkající se finanční, hospodářské a sociální krize a také tedy vhodných opatření a iniciativ a potom zpráva v polovině období a zpráva pana Feja, která se týká zlepšení rámce zprávy ekonomických záležitostí, zejména v eurozóně. Zahajuji diskusi a dávám slovo zástupcům rady. Pan Šastel má slovo, prosím. Pane předsedo, Vážený pane předsedo komise, vážení komisaři, vážení členové parlamentu. Jménem rady bych chtěl vám poděkovat, pane předsedo, za příležitost, že se můžeme zabývat přípravnými pracemi týkajícími se příští Evropské rady. Tato rada bude mít velmi nabitý program. Ústředním bodem bude jistě hospodářská zpráva. Jak víte, task force, které předsedá pan Van Rompuy, se sešla pondělí a zprávila konečnou zprávu. Ta zpráva obsahuje doporučení, konkrétní návrhy, které by nám měly umožnit skutečně dosáhnout kvalitativního posunu v oblasti hospodářské zprávy a zejména tedy zlepšit daňovou kázeň, rozšířit dohled a rozšířit koordinaci, posílit také rámec pro řízení krizí a posílit i institucionální otázky. Mělo by to být přijato rychle legislativní cestou a doufáme, že Evropská rada je bude moci schválit, aby komise i parlament a rada mohli rychle pokročit ku předu, pokud jde o tato důležitá témata. Jistě to bude pozitivní signál týkající se našeho úmyslu skutečně se zhostit ctí těchto velkých výzev, kterým čelíme. Je pravda, že padly otázky týkající se ještě dalších možností, které by zašly za rámec těchto doporučení a tím pádem i nad rámec smluv, například pozastavení práv hlasovací nebo, hlasovacích nebo tedy určité jiné otázky. To samozřejmě nejsou věci, které můžeme vyřešit snadno z technického hlediska ani z hlediska politického a budeme o nich diskutovat v rámci jednání Rady příští týden. Ještě další velké téma na programu jednání Evropské rady se týká přípravy summitu G20. Evropská rada by měla stanovit pozici Unie na základě přípravných prací, které provedla včera Rada ECOFIN. Obecně je důležité, aby se tady skutečně v rámci soulu popíchli určité věci týkající se opravdu vyváženého, udržitelného rozvoje a je třeba skutečně pomoci eh, všemu, co by mohlo na pomoci dalšímu růstu. S příchodem krize a odpovědi, která na něj byla přinesena, to znamená v podstatě další tedy nárůst pravomocí G20 se věci rychle změnily. Důvod je velmi jednoduchý a to je relevance, protože celá řada těch rozhodnutí, která mají přímý dopad na naše občany, byla v podstatě přenesena z místní eh, a národní úrovně na úroveň celosvětovou. Pro většinu otázek dnes skutečně musíme všichni vystupovat zároveň na úrovni evropské i na úrovni mezinárodní. Všichni víme, že Evropská unie potřebuje určitý čas, aby si našla vlastně novou eh, schodu týkající se v podstatě tedy nových eh, věcí, které přináší smlouva. Potřebujeme na to určitý čas, abychom se vybavili dostatečnými nástroji. Nicméně v posledních deseti měsících jsme měli příležitost uvědomit si význam tohoto dokumentu. G20 zaznamenala velké úspěchy, ale myslím si, že největší tedy zkouška nás čeká v následujících týdnech, v následujících měsících, až budeme čelit skutečně závažným rizikům že by nám mohla hrozit ztráta toho, čemu se v angličtině říká momentum. Je třeba připravit tato dvě důležitá setkání v Koreji, jedno tedy za dva dny, to je setkání ministrů financí a guvernérů centrálních bank a druhá potom tedy bude summit v polovině listopadu. Příspěvek Unie skutečně, pokud jde o udržitelný a silný rozvoj a růst, je otázka Rouse Friendly a dále je tady strategie 2020, která by měla na pomoci podpory eh, struktur pro vyšší zaměstnanost, dále reforma celého odvětví, za čtvrté posilování hospodářské zprávy Unie. Pokud je o tento poslední bod, na tom listopadovém summitu bychom mohli předložit výsledky, kterých dosáhla Task Force, až je přijme Evropská rada. Nás tedy velmi zajímá otázka peer review v oblasti G20. Jakožto Evropané jsme zvyklí na tento typ cvičení a víme, že může být velmi zajímavé a užitečné. Každý musí skutečně projevit dobrou vůli, přispět svým dílem pro Framework for Growth. Skutečně boj proti protekcionismu nemůžeme vyhrát jednou provždy, ale musíme si tady uchovat určitou ostražitost den po dni technické orgány, jako například Financial Stability Board, kterému předsedá Mario Draghi, pokračuje úspěšně a celková integrace, zejména u některých témat, mi podle mého názoru skutečně připadá velmi eh, dobře postupující. A pak je tady otázka tedy trvale udržitelného rozvoje z hlediska Mezinárodního měnového fondu. Celá řada zemí eh, hodlá tedy postupovat cestou závazků, které byly přijaty loni v Pittsburghu, aby skutečně tedy eh, MF, MMF ještě lépe vyjadřoval v podstatě nové výzvy a také lépe pracoval s nastupujícími ekonomikami. Nemůžeme čekat, že Evropa sama bude schopna učinit veškeré ústupky v této oblasti. Všechny rozvinuté země musí přispět svým dílem. My už jsme projevili konkrétní ochotu, pokud jde o otázky reprezentativity, pokud jde o podíly. Myslíme si, že je to jaksi dobrý základ pro kompromis a nikdo nemůže říkat, že je chybou Evropy, že se nic v těchto věcech neděje. Jakožto Unie jsme sjednali mezi námi především tedy tyto věci, ale také celou řadu klíčových otázek, podmínky pro jednání ministrů financí G20, kteří se sejdou ještě tento týden, aby Evropané nejenom tedy hovořili stejným hlasem, ale aby se také zaměřili na obranu těch, kdo hájí významné zájmy předsednictví i komise učiní vše, co je v jejich možnostech a schopnostech, aby hájili zájmy, které vyplynuly z našeho společného stanoviska, jež je výsledkem několika měsíční práce a práce všech členských států, pokud jde o klima. V podstatě naším cílem není vést nějakou hloubkovou diskusi na úrovni Evropské rady 14. října. Už byl přijat konkrétní Dokument týkající se tedy evropského stanoviska v této oblasti je stále důležitější tedy pokračovat v tomto náročném programu boje proti klimatickým změnám pro rok 2012 a Unie zde hájí etapový přístup, který se opírá o kyotský protokol a o výsledky z Kodaně. A tak se tedy otvírá cesta pro právní závazný rámec, který by obsahoval celou řadu těch politických závazků, které jsou obsaženy v kodaňském prohlášení. Pokud jde o Cancún, tam by bylo třeba dospět skutečně k vyváženému závěru, abychom mohli eh, upevnit ty pokroky, ke kterým v poslední době došlo. EU vyjádřila své preference pro závazný právní dokument jednotného rázu, který by obsahoval hlavní závěry z Kyotského protokolu. Mohli bychom případně uvažovat o dalším období závazků za několika podmínek, tedy pro pokračování v kyotském duchu. Půjde vlastně o širší ujednání, e, ke kterému by se přihlásily velké ekonomiky, kde by se projevila tedy účinnost mezinárodního působení v této oblasti a abychom tedy zaručili e, integritu pro životní prostředí. A teď bych chtěl ještě rychle připomenout přípravu stanoviska EU pokud jde o summit se, eh, se Spojenými státy, Ukrajinou a Ruskem. Bude to poprvé, kdy příprava s klíčovými partnery se bude skutečně odehrávat na úrovni nejvyšších představitelů států a vlád. Eh, na základě jednání 16. září tohoto roku je tady potřeba nastavit prostředí, aby tedy tito nejvyšší představitelé se mohli sejít, abychom mohli jednat přímo s našimi nejdůležitějšími partnery abychom mohli tedy hovořit o těchto důležitých bodech. Bude také důležité zaměřit summit se Spojenými státy na několik klíčových okamžiků, mělo by jít o posílení transatlantické spolupráce, což je zásadní tedy nosič pro účinné e, řešení problémů, se kterými se setkáváme. Po jednání G20 představuje summit se spojenými státy velmi důležitý okamžik pro to, abychom vypracovali společné stanovisko k aktuálním hospodářským problémům. Také půjde o to, abychom vypracovali společné stanovisko, pokud jde o nastupující ekonomiky. Summit by měl být, a budeme v to doufat, také jistým oživením hospodářské spolupráce měl by se stát určitým hospodářským fórem nad rámec čistě regulačních otázek. Půjde o to, jak tedy úspěšně řešit krizi, jak na pomoci zaměstnanosti a rozvoji. Také půjde o to, abychom tento summit využili pro přípravu jednání v Cancúnu. Čekáme pozitivní signál od našich partnerů americké strany Půjde tady také o otázky zahraniční politiky, které s nimi budeme projednávat, zejména pokud jde o Sudán a Irán. Pokud jde o summit s Ukrajinou, tam se předpokládá už dnes tedy jednání s vysokou představitelkou a tudíž bych o tom nechtěl hovořit příliš do velkých podrobností. Pokud jde o Rusko, tam jde o podporu partnerství pro modernizaci, které by mělo umožnit posílit naši spolupráci ve všech oblastech, zejména v klíčových oblastech, jako je inovace a energetika. Pane předsedo, pane předsedo komise, vážení kolegové, to jsou tedy v podstatě hlavní témata našeho jednání příští týden a děkuji vám za vaši pozornost. Děkuji vám za tyto informace. To je pro nás velice důležité. Vítám tady předsedu Evropské komise a máte slovo, pane Barroso. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo parlamentu, vážený pane předsedo rady, vážení poslanci a poslankyně. Dnes Diskutujeme o otázkách, o kterých bude jednat příští týden i Evropská rada. Já se budu soustředit na ta nejdůležitější téma, což je samozřejmě řízení hospodářství v EU. A pokud jde o externí vztahy, vedle tedy důležitých summitů s USA a s Ruskem, nás čekají také skutečně kritické samity, summit v Soulu, summit G20 a Cancúnská konference o klimatických změnách. Reforma řízení hospodářství je uhelným eh, kamenem pro naši další důvěryhodnost. Proto komise zaujala velice ambiciozní přístup k této otázce od samého počátku diskusí. Návrh, který komise předložila minulý měsíc, se snaží eh, vlastně převést eh, ty naléhavé problémy do eh, řešení reálné situace. Snažíme se skutečně najít opravdová řešení pro hospodářskou politiku, koordinovaný fiskální dohled a řešení makroekonomických nerovnovách. Jak často říkáme, snažíme se tady teď vytvářet skutečnou hospodářskou unii v Evropě. Vítám, eh, že se tomu věnuje velká pozornost, tomuto návrhu. Eh, už v prvním čtení se ukázalo, že EU eh, se skutečně snaží najít eh, cestu tímto směrem. Chceme zavést pravidla ještě do poloviny příštího roku. Naléhavě vyzývám členské státy proto, aby skutečně směřovali k dosažení těchto cílů a aby tuto agendu chápali jako věc velice naléhavou. Zatím potřebujeme tedy ještě silnější konsenzus o klíčových činnostech pro řešení makroekonomických nerovnovách. A začínáme v tom mít trochu úspěch i díky práci Task Force pod vedením Hervana pan, eh, van Rompuje. Jakmile budou přijatá všechna rozhodnutí, výsledek tohoto kombinovaného procesu by měl být takový, že vytvoříme určitou vizi zprávy hospodářství, která bude mnohem podrobnější a bude z mnohem více směřovat eh, k prevenci problémů a bude také eh, zaměřená na používání sankcí. Ale chci říci, že celkový výsledek musí eh, představovat skutečnou změnu oproti stávající situaci. Musíme ukázat našim občanům, že Evropská unie skutečně se poučila z krize. Ještě je třeba vyřešit některé další otázky. Důležité například je, jak nahradit stávající krizový mechanismus, který byl schválený v květnu, mechanismem, který bude trvalejší eh, a který tedy bude pokračovat i po roce 2013. My samozřejmě chceme, aby se krize nikdy nezopakovala, ale zároveň musíme být i lépe připraveni eh, na případný kritický vývoj než posledně. Tato připravenost a existence eh, solidních mechanismů samozřejmě může znamenat prevenci nové krize v budoucnu. Komise bere samozřejmě na vědomí názory, které vyjadřují členské státy, eh, které eh, podporují změny. Jak víte, potřebujeme vlastně u těchto otázek jednomyslné rozhodnutí členských států. Komise se chce soustředit na samotné meritum věci. Tím myslíme vytvoření trvalého mechanismu, který může poskytnout obranu v kritickém eh, okamžiku, minimalizovat rizika a zajistit, že tento nástroj bude vlastně eh, případně využit jako takový, taková poslední cesta. Výsledkem všech, veškeré této práce by měl být systém, který bude poskytovat pobídky členským státům proto, aby vedli eh, rozumné hospodářské politiky a aby tedy postupovali zodpovědně. Já eh, Myslím, že jsme se opravdu z krize poučili a Evropská unie ve prospěch svých občanů se snaží vytvořit systém řízení, systém zprávy, který je úplně vlastně nový oproti systému před krizí. A teď chceme, aby ten systém skutečně spočíval na mnohem rozumnějších základech. chceme, aby díky vlastně této strategii a Evropě 2020 jsme také mohli jednotně prezentovat svá stanoviska na samitu G20. Ten summit je dobře načasován, protože myslíme, že může najít opravdu společná řešení na celosvětové úrovni. Já jsem přesvědčena, že ten summit toho může dosáhnout a myslím, že EU tam může sehrát klíčovou úlohu. Co chceme v Soulu dosáhnout? Za prvé, musíme si připomenout, že G20 skutečně sehrála důležitou úlohu během krize. Jednala kolektivně. A teď se dostáváme do nové fáze a musíme i nadále jednat kolektivně, vzájemně spolupracovat. To znamená, musíme si uvědomit, že ty celosvětové nerovnováhy, nevyváženost, to je problém pro všechny. A musíme se všichni podílet na hledání řešení a nemůžeme eh, opomíjet také to, že směné kurzy tady jsou důležitým faktorem. Za druhé, musíme se také zabývat eh, otázkou mezinárodních finančních institucí, jako je reforma Mezinárodního měnového fondu. Eh, Evropská unie si přeje, aby tyto instituce byly stejně flexibilní jako ona sama. Za třetí, potřebujeme reformovat náš vlastní finanční systém a tady vám chci skutečně poděkovat za to, že jste velice kladli důraz na to, že je třeba dosáhnout této reformy co nejrychleji. Na G20 si musíme říci, že ano, zaznamenali jsme pokrok, ale teď je třeba skutečně e, zavést efektivní e, provádění. My do toho chceme zapojit i finanční sektor. EU e, chce prosazovat daň z finančních transakcí na celosvětové úrovni. Zároveň ale komise chce zkoumat i další možnosti, jak by finanční odvětví mohlo přispívat, přispívat vlastně na řešení budoucích problémů. Na G20 se také bude zabývat otázkami rozvoje. Má, být, má vzniknout víceletý eh, akční plán. EU tuto myšlenku eh, podporuje spolu s korejským předsednictvím. Chceme, aby skutečně agenda G20 se zabývala i otázkou rozvojových zemí. Zároveň chceme, aby nově rozvíjející se ekonomiky se také zapojily do toho celosvětového Eh, rámce, protože to je klíčem dalšího úspěchu rozvojové politiky. Včera, když jsem tady ve Štrasburku hovořil s pan Kimunem, generálním tajemníkem OSN, tak eh, jsme, jsem o toto hovořil právě o tomto tématu a on byl velice vděčný za podporu Evropské unie v této oblasti. Konečně G20 také musí se zabývat obchodními otázkami eh, máme teď vlastně novou dohodu s Koreou a to by měla být inspirace pro další e, partnery, pokud jde o jednání vlastně o obdobných dohodách. Nyní ke Cancúnu. Chtěl bych říct skutečně pár slov k, tomuto, k této důležité události musíme se snažit najít eh, takové cíle, které budou ambiciozní pro Evropu i pro svět. Musíme tím mezinárodním procesem pohnout ku předu a to není jednoduché. Víme, že u některých našich klíčových partnerů to tempo změn se spíše zpomalilo, než zrychlilo. Ale nezapomínejme, že také mezi tím jsme zavedli velice konkrétní systémy, vlastně nej, nejkonkrétnější systémy na snižování emisí na světě. A, a eh, my vlastně jsme velice eh, důvěryhodně také dosáhli konsenzu mezi parlamentem, členskými státy a komisí ohledně toho, co dále dělat. Až tady budeme v Cancúnu, tak eh, bychom měli skutečně se podílet na tom procesu vedeným, vedeném OSN plni eh, sebe důvěry. Cancún možná nebude definitivním průlomem, ale může to být významný krok ku předu a EU tam musí dát jasně najevo, jakým směrem by se jednání měla ubírat. Musíme se snažit dosáhnout opatření, která budou zaměřena na konkrétní akci, tak, abychom získali tedy důvěru v tento proces a aby se ten proces přiblížil konečnému cíli. Proto eh, jsem vlastně říkal na Evropské radě minulý týden, že musíme najít eh, skutečně realistický postoj, který eh, zároveň ale nevyvolá nerealistická očekávání. Evropa musí zaujmout vůdčí pozici a zamyslet se nad tím, jak Cancún může pokročit kupředu, jak může naplnit některé důležité eh, závazky a jak tedy můžeme i nadále jít příkladem. Vážený pane předsedo, vážení poslanci a poslankyně, hospodářství EU zaznamená letos větší růst než v minulých letech, ale ta obdoba hospodářství ještě není definitivní. Nemůžeme jaksi e, nějak usínat na vavřínech nebo podléhat před, předčasné spokojenosti, protože stále máme ještě mnoho nezaměstnaných. Všichni víme, že před námi mm, stály v minulých měsících velké úkoly, jak je správně popsáno i ve zprávě paní Beres, o které budete nyní eh, vést rozpravu já skutečně eh, cítím, že v tomto parlamentu panuje velký konsenzus, pokud jde o tyto otázky. Ale zároveň všichni víme, že nezaměstnanost je vysiká, vysoká, že eh, občané jsou znepokojeni a to všechno musíme vzít v potaz. Také ale víme, že jako Evropská unie jsme schopni hledat odpovědi. My už jsme vlastně navrhli eh, důležité právní předpisy týkající se řízení hospodářství. Máme strategii EU 2020, což je strategie zaměřená na hospodářský růst. Jedná se o chytrý, inkluzivní růst, který je odpovědí na problémy. A tyto obavy samozřejmě také jsou obsaženy ve vynikající zprávě pana Feja. Navrhali jsme celou škálu opatření na regulaci trhu. Já bych chtěl přivítat souhlas legislátorů zákonodárců s naším návrhem nového finančního uspořádání. Už před dvěma lety se vlastně objevila otázka, zda EU je připravena vytvořit nějaký systém dozoru. Tehdy se říkalo, ne, to není možné, to se nedá realizovat. Teď jsme ukázali, že to realizovat lze. Chtěl bych také zdůraznit dohodu, kterou podpořila včela rada, která se týká eh, eh, hedžových fondů. A já doufám, že teď se nám podaří dosáhnout stejné dohody i s Evropským parlamentem, tak, aby EU konečně mohla těžit eh, jaksi z účinku tak tohoto dlouho očekávaného právního předpisu. A EU zde zase zaujme vůči pozici musíme skutečně sledovat vývoj reálné ekonomiky a já chci poblahopřát parlamentu také za práci, pokud jde o směrnici proti opožděným platbám v obchodních transakcích. Tato směrnice zajistí lepší ochranu věřitelů a v mnoha případech to jsou malé a střední podniky. Zároveň ale bude respektována smluvní volnost. Eh, ale máme tady eh, samozřejmě povinnost splácet faktury do 30 dní a vy všichni víte, že po tomto právním předpisu volali malé a střední podniky, které nadále představují významnou složku našeho hospodářství. Ta naše práce ještě není hotová, eh, ale mm, myslím, že tyto návrhy už přinášejí své výsledky. Cílem je, abychom se dostali z krize, abychom zajistili obnovu hospodářství a takovou míru hospodářského růstu, která přispěje k tvorbě nových pracovních míst, tak, aby naše sociálně tržní ekonomika byla připravena na 21. století. Děkuji. Grazie, presidente Barro. Děkuji vám, pane předsedo Barroso. Všechny srdečně vítám a nyní na čtyři minuty paní Ber. Děkuji, pane předsedo, pane předsedo komise, pane zástupče rady. Finanční, hospodářská a sociální krize, kterou prochází svět teď už po několik let, bude stát 60 trilionů dolarů na celosvětovém měřítku, to znamená jeden bod vlastně hospodářského růstu roční. Projeví se vysokou nezaměstnaností v EU 11 do konce roku projevuje se v okamžiku, kdy se také probouzí měnová válka rizikem recese a projevuje se to také situace v takzvaném dvojitém V. A ve vztahu k tomu jsem, myslím, pocítila zde v parlamentu skutečně vědomí odpovědnosti vyslat signál dalším orgánům, radě, komisi, abychom řekli, že skutečně se musíme mobilizovat kolem přidané hodnoty evropského projektu a že to vlastně můžeme vyjádřit několika slovy. Máme kolektivní odpovědnost a na úrovni Evropské unie musíme provádět strategii, která nám v oblasti energetiky umožní, abychom byli silní uvnitř, abychom mohli být silní i navenek. Musíme se skutečně postavit na vlastní nohy. Ale, pane předsedo komise, hospodářská zpráva podle nás není jenom vize je to také prostředek, který má být použit pro tuto strategii. A kolem této strategie budeme definovat nezbytné prostředky. Jsou to samozřejmě prostředky finanční, to je tedy v podstatě to, co nám umožní revidovat finanční výhledy s tím, že se budeme mobilizovat kolem strategie pro evropské e, společenství energetiky. Půjde také o to, abychom se podívali na návrh, který odmítáte, a to je zdanění finančních transakcí. A je tady také nezbytnost spustit velkou evropskou půjčku, abychom mohli financovat dlouhodobé investice. Je to také nezbytnost vyvážit daňové otázky v Evropě, aby byly více prospěšné pro práci a zaměstnanost a méně tedy pro kapitál, aby také zachovávali otázky životního prostředí. Je třeba koordinovat tyto věci mezi členskými státy, aby všechny tedy ty naše síly směřovaly jedním směrem. Z hlediska konvergence navrhujeme vytvoření funkce člověka, který bude odpovědný za euro a který tím pádem také bude mít odpovědnost za vyvážený a harmonický přístup k hospodářské správě. Nesmíme se soustředit pouze tedy na situaci zemí, které mají deficit, které vykazují schodek, ale musíme také zohledňovat ty země, které mají nadbytek. Rovněž navrhujeme, aby v měnové, jednotné měnové oblasti se jako společný majetek také hospodařilo s dluhem a abychom mohli uvažovat o tom, že by se v podstatě navzájem tyto věci řešily vydáváním obligací. Přejeme si, aby finanční reforma, na které tolik pracujete, pane předsedo komise, byla organizována kolem potřeb Evropanů a ne kolem pouze cíle, tedy finanční stability. Chceme mít reformu finančních trhů, která umožní, abychom se také dívali na otázky, otázky etiky a morální hodnot, což všechno bude prospěšné pro zaměstnanost a dlouhodobé investice. Žádný evropský projekt nemůže jít proti tomu, co si přejí členské státy. Jediným prostředkem pro Evropskou unii, jak skutečně prosadit to, co je v ní nejlepšího, je vzbudit chuť v členských státech. A to nepůjde pouze na základě debaty uspořádané kolem postihů, sankcí, které eh, by mohly povzbudit Evropany k tomu, aby se mobilizovali spolu se svými členskými státy pro takovýto projekt. To, oč žádáme, je silná mobilizace kolem přidané hodnoty evropského projektu, aby Evropané mohli vybřednout z této krize, abychom mohli zajistit, že do budoucna budou mít všichni Evropané práci, že tedy nebudou žít v bídě a že budou moci dále věnovat důvěru evropskému projektu. Taková je naše žádost a doufám, že ji můžete s námi sdílet, pane předsedo komise, a že můžete převzít návrhy, které jsme na základě práce tohoto schromáždění připravili. Děkuji vám a nyní má slovo na čtyři minuty pan Fejo. Pane předsedo, pane předsedo komise, pane komisaři Oli Rene, já vás chci všechny srdečně pozdravit a chtěl bych vám poděkovat za pozitivní vztahy mezi parlamentem a komisí a radou. Nejdříve bych chtěl poděkovat všem, kteří pracovali na této zprávě a kteří eh, umožnili ten vznik této zprávy. Chci také poděkovat stínovým zpravodajům, se kterým jsem si vyměňoval zkušenosti a také jsme dospěli ke společnému konsensu. Tato tato úloha byla někdy velice složitá, neboť v tomto parlamentu máme různé tendence od levice až po pravici. Tady byli ti, kteří se zasazovali o větší či menší suverenitu, potom jsou tady ti, kteří e, obhajovali různé instituce, bylo tady vyjádřeno hodně názorů, ale s jedním cílem, a sice s tím cílem, abychom našli východisko ze stávající krize. Krize ukázala, že re Evropa nereagovala včas a také správně. Krize také ukázala, že celá řada vlád Evropské unii stále ještě praktikovali politiku, která nevycházela ze skutečností a právě proto musíme dospět k řešení. Řešení, které bude prosazovat Evropský parlament silným hlasem. Některé tato, některá tato řešení jsou krátkodobého, některá jsou dlouhodobého charakteru. My tady máme osm doporučení. Multilaterální dozor makroekonomických vývojů v EU a v členských státech. To je první doporučení. A sice s tím cílem, aby cíle strategie EU 2020 byla lépe implementována. Jde také o to, abychom posílili pakt stability a také podpořili růst. Dále jsou tady také návrhy pro posílení paktu stability a růstu. A především vzhledem k dluhům. To se týká také posílení řízení hospodářství v eurozóně, také vytvoření důvěryhodného mechanismu pro předcházení nadměrným schodkům e, přeskum rozpočtových finančních fiskálních nástrojů EU, dále je to regulace finančních trhů a dohled nad finančními trhy s jasným makroekonomickým rozměrem a je to také další cíl je zlepšit spolehlivost statistik EU a e, poslední doporučení je zlepšení vnějšího zastupování Unie v oblasti hospodářských a měnových záležitostí. V těch všech těchto téma. O všech těchto témat hovoří parlament eh, jedním hlasem. My se domníváme, že Evropský parlament eh, se musí lépe koordinovat s národními parlamenty. My musíme přispět k tomu, aby toto řešení přineslo lepší výsledky především vzhledem k budoucím potížím či krizím. Evropa musí disponovat nástroji pro lepší reakci. K tomu také parlament velkou měrou přispěl a bude k tomu nadále přispívat. My se nalezáme na začátku legislativní debaty o šesti návrhích, které byly předloženy komisí. Evropský parlament bude se držet eh, svého vlastního stanoviska. A já chci také říci, že mě překvapuje, že rada vůbec ve svém prohlášení nezmiňuje stanovisko parlamentu. A já chci k tomu říci, že Evropský parlament bude trvat na svém stanovisku nehledě na rozdílnosti mezi námi. My se mm, zasazujeme o lepší Evropu s větším růstem a prosperitou. Děkuji vám, pane Fejo, a nyní Paní Andreasen, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo, kolegyně, kolegové. Já se domnívám, že tady musíme zdůraznit tři body. Za prvé musíme postupovat seriózně při sankcionování členských států, které porušují e, smlouvy. Nedávno francouzský e, prezident a také Německo rozhodlo o silnějších sankcích. Já také zdůrazňuji, že musíme se zaměřit na vydání v rámci rozpočtu. A za, e, dále jsem se také zmínila o tom, že je třeba také se zabývat ratingem protože potřebujeme posílit stabilitu eh, a eh, Tyto části však byly aktualizovány a již nevyjadřují plně můj názor. Děkuji vám. Děkuji paní Andreasen a nyní pan David Kaza. Děkuji. my musíme mít na paměti, jak to probíhalo s dohledem. My musíme mít dozor, který identifikuje systemická rizika. Jestliže hovoříme o ekonomickém řízení, tak tady máme před sebou ještě hodně práce u paktu růstu a stability tady víme, že to by mohlo také způsobovat e, potíže jiným zemím a právě proto musíme v této oblasti postupovat seriózně. Jde o to, abychom měli silné fiskální státy. Děkuji vám. La parola ora l'onorevole Antonio Correa de Campos. Děkuji vám, pane Kazo. A nyní pan kolega de Campos. Děkuji, děkuji, pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové. Všichni uznáváme, že kont kontrola finančních trhů eh, selhala a také eh, toto platí i pro rozpočty v členských státech. Krize nám ukázala, že musíme posílit vnitřní trh a my musíme zohlednit také návrhy Kreka a Montyho pro přeshraniční elektronický obchod, online obchod a tak dále. Jde o to, abychom vytvořili daňově politické nástroje, aby spotřebitel měl důvěru v hospodářství. Krize ukázala, že solidní udržitelný růst a odpovědné jednání jsou nutné. Potřebujeme také ukazatele zaměstnanosti a růstu. Tyto ukazatele se musí stát také součástí e, dozorového a dohledového systému. Pak tady máme také strategii 2020, na kterou nesmíme zapomínat. My musíme přemýšlet o tom, zdali bychom neměli vytvořit nástroje na boj proti spekulacím. My chceme, aby se vytvořil Evropský měnový fond, toto podporujeme a nejenom jako nástroj disciplíny, ale má to být také nástroj, aby se snížil tlak ze strany spekulantů. Zatím se nám to nepodařilo, ale nyní bychom eh, rádi toto prosadili. Děkuji, děkuji, pane Correiro de Camposi a nyní pan Martin Schulz. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, podíváte-li se na seznam řečníků, pak další je můj kolega Ramonias, ale než eh, bude mít slovo, tak já bych vám nyní chtěl sdělit, že pan Rauro byl nyní jmenován španělskou vládou ministrem vnitra a vy si dovedete představit, že toto je pro naši frakci velkou ctí a bych mu k tomu chtěl srdečně pogratulovat. Ano, děkuji vám. Takže nyní má slovo pan ministr či paní ministrině. Děkujeme Děkuji, pane předsedající, děkuji příteli Martine. Mám jenom minutu na to, abych řekl, že si myslím, že Evropa v těchto měsících zaznamenala obdivuhodný pokrok, pokud jde o správu hospodářství. Předevčírem na summitu Francie a Německa se, myslím, otevřely vrátka k nové naději a to je možnost revidovat naše eh, eh, dohody a smlouvy o hospodářské správě. Členské státy z toho měly trochu strach, ale já si myslím, že my, eh, kteří jsme pro Evropu, tak eh, to chceme. Myslíme si, že to hospodářství potřebuje reformy, reformy koncenzuální, ale skutečně ta dohoda Francie a Německa otevírá možnost pro to, aby zpráva FEA, kterou, o které budeme hlasovat, otevřela cestu k tomu, co už navrhl výbor AVKO. a sice cesty, jak přizpůsobit náš ústavní rámec takové zprávě, která se nebude opírat jenom o pakt stability. Měla by to být skutečně hluboká zpráva, tak, aby se naše země mohly mohli proměnit v oblast, která bude konkurenceschopná, kde budou vznikat pracovní místa, tak jak si to představujeme my sociální demokraté. Děkuji. E Děkuji, pane eh, Chauregi. Přejeme hodně štěstí ve vaší další práci a teď má slovo pan Josef Do. Pas encore. Ne, to není moudský žádostí, milí příteli, vážený pane předsedo, milí kolegové, společný rys mezi jednáním Evropské rady a G20 je tedy, že se musí uspůsobit věci nové situaci, krizové situaci pro Evropu. To znamená, že musíme dát do pořádku naše veřejné finance a že musíme hájit naši měnu euro musíme ji konsolidovat na vnitřní úrovni, musíme hájit její hodnotu vůči jiným devizám a tak tedy bude Evropské radě skutečně mm, hlavním rysem eh, dán právě tento aspekt, to znamená finanční aspekty. Task force pana Van Rompuje představuje velkou možnost v podstatě zavádět také postihy proti těm státům, které eh, nedodržují veškeré mm, předpoklady, které jsme si vytkli. Ale musíme zároveň v podstatě tedy tady tyto věci řešit na úrovni komunitární a méně na úrovni vládní. Já tedy opravdu vítám to, co se odehrálo na půdě výboru eh, v této oblasti. Tento parlament ode dnes je skutečně spolu eh, přispěvatelem pro legislativní práci a čím více bude tento parlament skutečně zapojen jaksi v časných, raných fázích, tím rychleji budeme také schopni reagovat. Já bych chtěl, eh, aby pan předseda Van Rompuy tomuto mému poselství dobře tedy rozuměl, aby ho dobře vyslechl. Chci tady také hovořit o relativní hodnotě devis a Evropská rada příští týden musí definovat naše stanovisko v této oblasti ještě předtím, než se sejde G20 v Soulu. Evropa se svými americkými partnery musí nastupující země také postavit před jejich odpovědnost vůči měnovému dumpingu a jeho dopadech na sociální aspekty čili v podstatě v Soulu se bude jednat o třech hlavních tématech. Bude tam tedy reforma měnového systému, ale také e, stabilita v oblasti surovin, zejména pokud jde o potraviny a energetiku a dále tedy celosvětová správa a řízení. U každého tohoto tématu má Evropa své poselství a to poselství bude věrohodné pouze tehdy, pokud skutečně budeme mít interní nástroje pro účinnou správu a řízení na úrovni společenství pro naše veřejné finance. Vážení kolegové, nemůžeme ovlivňovat celosvětovou zprávu a řízení, nemůžeme skutečně existovat na celosvětové scéně, pokud nevyvineme úsilí, které často není populární a které se týká tedy ozdravění našich financí a pokud se nezaměříme prioritně na boj proti klimatickým změnám a na rozvojovou politiku. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Daule, pan Schulz. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, chci citovat jednu větu z prohlášení šéfů státu a vlád z ze summitu v Pittsburghu. Bylo to 24. 25. září 2009, tedy před rokem. Šéfové státu a vlád se zavázali k následujícímu. My chceme vytvořit rámec, který politik článku bude popisovat, jak budeme spolupracovat, abychom vytvořili eh, trvalý a vyrovnaný růst, který potřebujeme abychom vytvořili trvalou konjunkturu, která zabezpečí dobrou zaměstnanost pro naše národy. Skvěle. Já předpokládám, že v tomto roce se napíše při tomto summitu podobná věta. U dalších summitů to bude také tak. A proto se ptám, co se v mezidobí stalo, aby trvalé silný růst byl vytvořen. Aby přineslo toto zaměstnanost, kterou potřebujeme. Je to správně napsáno, ale to, co se vytváří, to je filozofie na evropské úrovni u Evropské rady, že jed, dochází k jednostranným škrtům na vnitrostátní úrovni a říká se, že to je jediný recept pro všechny. Namísto toho, aby se přemýšlelo o tom, že e, investice jsou také cestou k dalšímu růstu a že takto budeme moci také posílit příjmy státu, které potřebujeme na konsolidaci veřejných rozpočtů. To, co v Evropě začí, zažíváme, je to, že se všechno maluje černobíle. Všechno to, co je výdaj, to je špatné a to, co je škrt, tedy úspora, to je dobré. V nejsilněji postižených zemích krizí dochází ke nulovému růstu. To je v Irsku a v Řecku. A vlastně se nedeciluje toho, co jsme si zde stanovili. To je dramatický vývoj. Tento dramatický vývoj je dramatičtější tím, protože ti, kteří byli upramené krize, kteří způsobili krizi, finanční krize, tedy ten spekulační sektor, vůbec nejsou popotahováni k zodpovědnosti, takže by se podíleli například na příjmech státu formou eh, finanční eh, transakční spotřební daně, která se propaguje na úrovni Evropské unie, ale na druhé straně se to již přestává propagovat, protože na úrovni G20 se to pravděpodobně neprosadí, protože se o to na úrovni EU vůbec neprosazuje. My se nyní dostáváme do pasti, protože tím, že šéfové státu a vlád nejednají a vede nás to nesprávným směrem, dochází k dalšímu posilování sociální nerovnováhy. A revoltující lidé na ulicích mají právo, protože tato sociální nerovnováha v Evropě není, nebojuje se proti tomu, ale dále se prohlubuje. A proto je úlohou tohoto parlamentu toto odhalit a navrhnout proti strategii. A proto jsme také navrhli daň z finančních transakcí a uvidíme, uvidíme, zdali tento parlament bude mít odvahu říci, my víme, že to je těžké, ale zdali bude mít Evropa, Evropská unie také odvahu k rozhodnout o této dani existuje ještě další strastiplný rozvoj. To, co se odehrálo v Dovil mezi panem Sarkozym a paní Merkel, to je postavení eh, institucí v Evropě na hlavu. Já se ptám, kdy pan Van Rompuy z toho vyvodí eh, eh, poučení. On dostal také úkol, aby Eh, popsal vlastně budoucí úkol, ale to měl být váš úkol, pane předsedo, ale tento člověk, tento chudák pracuje vlastně tajně, ale než může něco pro eh, předložit, tak tento taneční párek v Dobilu řekne, my už jsme všechno rozhodli, Nikola s Angelou. Ten, tento toto e, německo-francouzské samojmenované e, direktorium je útokem na instituce Evropské unie. Jestliže já bych byl panem Van Rompuyem, tak bych tuto funkci složil. Nemůže být člověk vždy používán jako fíkový list kdyby dáma a pán se podívali přes kanál, tak by bývali viděli křídové uh, útesy uh, ve Velké Británii a tam je také potřeba reforma. A jestliže si myslíme, že pan Cameron akceptuje změny, tak si myslím, že to se nestane a tady se otevírá pandořina skřínka a já si myslím, že toto všechno dopadne pro nás špatně. A proto ještě jednou. Evropa je vedena nesprávným směrem, institucionálně obsahově. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Schulzi. A nyní má slovo pan Gifrhofstadt. Vážený pane předsedající. Možná mohu začít tam, kde skončil pan Schulz. Možná bychom teď mohli svolat konvent, jestli vlastně chceme změnu smlouvy, tak normálně musí být přece svolán konvent. Ale tak daleko jsme asi ještě nedospěli. A co teď potřebujeme, vážení kolegové, co, to je co nejrychleji najít dohodu na Evropské radě, pokud jde o zprávu hospodářství a posílení paktu stability. Je to rok po začátku dluhové krize v Řecku. Ani ne rok vlastně. Začalo to v prosinci loňského roku 2009 a myslím, že je na čase teď eh, eh, dospět k nějakému závěru, k nějaké dohodě. A máme vlastně na stole tři návrhy v této věci. Je to návrh komise, návrh Task Force a od včerejška eh, je to ta dohoda z Deauville, to je třetí návrh na stole. A já si myslím, že je dobré, že tento parlament se, eh, si všímá rozdílu mezi těmito třemi návrhy. A je třeba se zamyslet nad tím, zda ty návrhy jsou přiměřené. Komise, myslím, připravila dobrý a koherentní návrh před několika týdny. Task Force se natolik odchyluje od toho návrhu, že rada v podstatě se řídí doporučeními, nikoli návrhem komise. A to je velký rozdíl, protože doporučení lze měnit a návrhy komise měnit nelze. A kromě toho, tady je pomalejší postup, který navrhuje Task Force, a to je zase v rozporu s návrhem komise. Uh, Nicméně musíme říci, že Task Force eh, vlastně se drží toho poloautomatického charakteru sankcí a vlastně obrací ten většinový poměr, jak navrhla komise. No a teď tady máme ještě třetí návrh z Dovil. Ta dohoda z Dovil eh, myslím, může pomoci, musím říci. Ale nebo někdy může pomoci, pokud jde o Francie a Německa, ale v tomto případě to tak není, protože dohoda z Dovil se drží prostě eh, té, té staré školy eh, přístupu na radě. To znamená blokování automatických sankcí komisí, chtějí, aby bylo vlastně, aby se vlastně většinově hlasovalo pro případ, že sankce budou uděleny a podobně. A to je opravdu obrovský rozdíl, protože ta poloautomatická povaha sankcí, tak jak to bylo navrženo v komisí, to už zcela mizí eh, z té dohody v Dovil. A nevím, jestli znáte Dovil, ale kromě pláže a krásných hotelů je tam také kasíno. A Možná bychom neměli hovořit o dohodě z Dovil, ale spíše o francouzském, francouzsko-německém kasinovém kompromisu. Protože to opravdu nic jiného není než kompromis z kasína. Členské státy si tam v podstatě můžou hrát s eurem eh, a to i vlastně bez podpory rady. Můžete se prostě chovat stejně jako Řecko. Prostě eh, se pustit, pustit do té hry. Dělejte si, co chcete. Eh, ta první část dohody z Dovil je prostě oslabením nejen návrhu Task Force, ale především toho balíčku komise. A já to považuji za zcela nepochopitelné alespoň z pohledu Německa. Německo deset měsíců požaduje důraznější sankce a včera vlastně se dohodli na pravém opaku. Dohodli se vlastně na tom, že se oslabí ten návrh komise. A to právě v okamžiku, kdy pan Trichet eh, prezident Evropské centrální banky žádá důraznější řešení, důraznější návrhy a to ještě důraznější, než byl původní návrh komise. Takže můj závěr z toho je, že v tomto parlamentu máme jeden úkol a sice zvrátit dohodu z Dovil, ten kasinový kompromis a držet se dobrého návrhu komise a udělat to nezbytné v naší legislativní práci. Děkuji. Děkuji vám, pane Verhofstadte, a nyní má slovo pan Konbendit. Vážení kolegové, pane předsedo, Guy už skutečně neví, jak si se sebou počít, protože našel takovou úžasnou myšlenku. Ale já mám také myšlenku. Já bych také měl jednu myšlenku. Jistě všichni znáte film Jules a Jim. Tam je žena, paní Merkelová. Žil víme, kdo je. To je Sarkozy. Problém je v tom, kdo je Jim. Zda je to Camerona nebo Barroso. A problém leží v této věci pro komisi. Dnes si myslím, že tento parlament a komise si musí popovídat upřímně, protože dnes rada a to je skutečně jaksi ta otázka toho francouzsko-německého představenstva, direktoria, tam skutečně tedy nastalo nastavení protikomunitární. Tam se nepřebírá to, co je skutečně podstatou Evropské unie a naší úlohou nad rámec, tedy toho, co nás rozděluje a co existuje, je a pan Dol má v tomto pravdu, je skutečně zachránit Evropskou unii a komunitární metodu. A proto je třeba, aby komise a parlament a my, aby to byli tedy všichni z nás, pochopili, že v této hře nemůže nikdo vyhrát, pokud nebudeme mít nějakou společnou linii pro společný postup mezi komisí a parlamentem a mezi parlamentem a komisí. Pane Barozo, já vám věřím. Vy chcete mít zdanění finančních transakcí nebo finančních aktivit. Já vám to věřím. V tom ale problém nevězí. Jak k tomu dospět? Nestačí říci chci, to je jako můj syn, když jsou mu třeba čtyři roky, tak bude říkat ano, já chci, ale jak dospět k našemu cíli? A já si myslím, že komise musí ne žádat jako Rada pro životní prostředí už znovu nějakou studii, aby se zjistilo, zda třeba klimatické zhoršení podmínek je skutečně takové, aby se opravdu zvyšoval neustále obsah CO2 znovu, znovu si vyžadovat nové studie, ne. Skutečně tedy něco zcela zásadního o finančních aspektech. Přineslo by nám to něco nového, kdybychom měli novou studii. Žádná celá 0,1% z finančních transakcí přinese 80 miliard eur. Pokud 30 miliard dáme tedy ještě z národních zdrojů tak v podstatě budeme mít 50 miliard navíc, abychom měli tyto peníze v evropském rozpočtu. 120 bez 30 to je 90 plus 50 to je 140. Čili evropské politiky, které jsou nezbytné po Lisabonské smlouvě, ty můžeme skutečně zavést, můžeme je skutečně provádět. Vyhrají na tom i státy, i Evropa, ale to znamená, že Musíme mít evropský pohled na věc. A druhá věc, pane Barozo, Žádám vás i tento parlament, aby se podívali na otázku schodku, na otázku deficitu, protože to není jedno a to samé. To je jako cholesterol. Máme cholesterol dobrý a cholesterol špatný. Deficit, který investuje, který tedy dává určitou perspektivu země, eh, která je součástí Evropy, to je tedy rozhodně kladné. Když si vezmeme dnes třeba eh, investice do takových neproduktivních oborů, jako je uhlí, tak to jenom ničíme vlastně ty peníze, protože ty peníze nic nevyprodukují. Jenom tedy na tom proděláme. Pokud budeme naopak investovat do energií budoucnosti, můžeme na tom jenom vyhrát. Čili to, co máme udělat my, a to žádám tedy i liberály, aby se k tomu připojili. Nestačí pořád mluvit o stabilitě. Jistě, stabilita ano, ale je třeba skutečně odlišovat mezi tím, co musíme dělat a tím, co už dělat nesmíme. Čili nestačí hovořit o deficitu, ale je třeba říci, toto je neproduktivní a toto je produktivní. Pokud se shodneme, pokud se skutečně shodneme, i když to nebude jednoduché, pak budeme mít možnost postavit se proti manipulacím, neustálým manipulacím rady. Dnes problém spočívá v tom, že mnoha vlád chce snižovat ten, omezovat ten rozměr evropské politiky a my musíme hájit a naopak tedy rozšiřovat ten politický rozměr Evropy, protože bez toho z této situace nevybředneme. Čili vidíte, pane Barozo, máme společný zájem, ale je třeba skutečně jít až do konce. Nesmíme eh, parlament eh, se snažit nějak narušit, ale naopak tedy zatřást s radou, která nám v tomto ohledu něco může říkat. Děkuji, pane Konbendite. Vidíte, že jsem byl velkorysý, pokud jde o váš čas, protože ty, inter, ty ta vystoupení byla všechna zábavná. Takže Eh, hovořilo se tady o filmech, o cholesterolu. Opravdu to je zábavný vklad do naší rozpravy. A nyní tedy už další vystoupení, pan Kaminsky, dvě minuty. Děkuji, pane předsedající. Dnes tady všichni eh, situaci popisují tak eh, nějak žartovně. A mě taky tedy napadá takový, taková zábavná věc. Já jsem většinu svého života strávil v komunistickém režimu a každý rok se vlastně schvalovaly plány, jednou za pět let pětiletky, a vlastně všechny nás každý rok informovali, že nás čeká zářná budoucnost a že se všechno zlepšuje. My jsme měli eh, vlastně i ministerstvo obchodu v Polsku, ale žádný vlastně vnitřní obchod neexistoval. No a dnes, když vás poslouchám, tak mám pocit, že návrh komise je prostě návrh, eh, který jehož cílem je znovu obnovit eh, nadřazenost hospodářského myšlení nad politikou, nad je tady prostě snaha zavraždit jakékoliv rozumné jednání, protože eh, naši politici v jednotlivých zemích rádo, eh, často rádi ukazují prstem na Evropu a obvinují ji z nejrůznějších hříchů a tak se vlastně zbaví odpovědnosti před vlastními voliči. To znamená, že pokud eh, tady, tady se říká, že když eh, nebude hospodářská politika důsledně sledována eh, a nebudou uvalovány sankce, tak se nepokročíme, nepokročíme ku předu. Například, když se podíváme na Řecko, tak Řecko by za této situace nemohlo pokračovat v vytváření dluhu, muselo by mm, vlastně přejít k úsporám, ale uh, Eh, možná tady budou i nějaké silnější země, které tuto volnost mít budou a my potřebujeme skutečně evropskou solidaritu v této věci. Na závěr, pane předsedající, chci říci, že vím, že se tady snažíte strážit evropskou solidaritu, ale poslední prohlášení či rozhodnutí komise ohledně dohody o rusko-německém plynovodu, to je rozhodnutí, které Polsko vítá. Musíme si uvědomit, jaká je reálná situace. Nesmíme eh, dopustit, aby zvítězil politický populismus, protože to by mohlo ohrozit řadu hodnotných projektů, jako je třeba prohloubení jednotného trhu. Myslím, že to je příležitost eh, si říci, že jsme ještě daleko od jednotného trhu. Podívejme se například na naše faktury za mobilní telefony. Stále musíme platit poplatky za roaming a to je příklad, kde že ještě jednotný trh nefunguje. Děkuji vám, pane Kaminsky, a nyní má slovo pan Jarik na minutu 30. Vážený pane předsedo, děkuji. Pokud jsem dobře rozuměl panu předsedu Barosovi, vycházíme ze zcela odlišné analýzy, protože vy jste říkal, že krize je za námi. Naše skupina se domnívá, že naopak se krize prohlubuje. Vy hlásáte strohost, přísnost s paktem stability a postihy. Já si myslím, že je třeba postupovat právě opačně abychom tedy novým způsobem řešili fiskální otázky, abychom podpořili práci a zaměstnanost a abychom také zlepšili sociální zabezpečení, hájili veřejné služby. Obávám se, že vaše strategie bohužel by mohla vést eh, Evropu eh, čelem proti zdi. Když vidíme, jak se zvedají lidové síly po celé Evropě, včera miliony lidí eh, manifestovali ve Francii a podpořilo je 70 obyvatelstva nevidíte, že zde máme určité nebezpečí proti sobě, které právě ohrožuje evropskou myšlenku. Máme tady tak silný liberalismus, eh, tak tedy silný eh, aspekt volné výměny, že to může vést i k měnové válce. Proč bychom se neměli zabývat možností založit nový systém, systém, který by byl v protikladu k paktu stability spolu tedy s Evropskou centrální bankou, která by na základě měnotvorby měla skutečně pomoci státům refinancovat banky, eh, řešit otázku vnitrostátních dluhů aby to skutečně odpovídalo sociálním kritériím. Evropská unie také musí na sebe vzít iniciativu nového celosvětového eh, finančního řádu eh, a opřít se o čínský návrh vlastně o společné měně pro mezinárodní výměnu, jako to udělalo Thajsko a Brazílie. Proč bychom neměli například zdanění deviz tím, že bychom začali právě tedy otázkami napětí v oblasti měnové. Vážení Přátelé, vážení pánové předsedové, myslím si, že skutečně nastala chvíle nových iniciativ, že musíme naslouchat našim národům. Pan Faráž, dvě minuty. Pane předsedo Baroso, vy se tady vytahujete a vy se snažíte využívat Lisabonskou smlouvu, kterou jste protlačil. Vy se snažíte dělat všechno, abyste získal veškeré atributy státu. A vy tady navrhujete také přímou daň, kterou mají vybírat eh, instituce. V minulosti bylo úspěšné eh, hnutí nezávislosti společnosti, které řeklo, že nesmí být zdanění bez eh, zástupců. Ale my jsme pro vás také nehlasovali, proto vy nejste žádný zákonný zástupce, takže tato daň také není správná. Před dvěma lety přispívala Británie 6 miliardy, 3 eh, miliardy liber, letos je to 6 eh, miliard liber a může to být dále 10. A vy chcete také odstranit britský rabat a to by znamenalo, že 2013 potom to povedle k tomu, že náš příspěvek bude potom 30 miliard liber a daňoví poplatníci ve Velké Británii toto vidí a dospějí k názoru, že si to nemohou dovolit, tedy nemohou si dovolit EU. Ale já tady vidím e, nadeji díl z Dovilu. E, já doufám, že to bude také uskutečněno. Eh, já doufám v novou smlouvu eh, pro Evropskou unii a ta by měla být předložena referendu, především ve Velké Británii a britští lidé dospějí k názoru, že to je velice špatný díl eh, pro Británii. Oni budou hlasovat pro opuštění EU. Tak nechce ubíráme tímto směrem. L'onorevole, sì, l'onorevole Prosím, pane Schulz, má dotaz. Pane Faráži, Mám na vás dotaz. Možná, že nám to budete moci odpovědět. Vy máte tak velkou starost o britskou pokladnu. Stejně tak jako vy jste mohl na začátku zvolit, z jaké podkladny budete dostávat své diety, zdali z EU nebo z britské pokladny. Můžete nám sdělit, zdali diety dostáváte z pokladny EU a nebo zdali jste se rozhodl pro národní systém ve Velké Británii já se chci zbavit eh, tohoto pojmu evropské peníze, protože evropské peníze neexistují, jsou to naše peníze. My jsme čistým eh, příspěvatelem do Evropské unie a nezískáváme z toho ani nil zpět. Jsou to naše peníze. Prezident Barroso. Pan předseda Barroso. Já obvykle se nevměšuji, ale tady skutečně mám procedurální připomínku. Není to poprvé, co pan Faráž, když se na mě obrací, říká, vy jste nebyl zvolen. Ano, nebyl jsem zvolen vámi, ale byl jsem zvolen tímto parlamentem. Byl jsem zvolen v tajném hlasování tohoto parlamentu a vy jste součástí tohoto parlamentu. A vy pořád říkáte, že já nebo komise nejsme zvoleni a to je opravdu nedostatek úcty vůči komisi a i vůči parlamentu. Vy jste také placen evropskými daňovými poplatníky. Dobrá, no dobrá, děkuji, to stačí. Já vás žádám abyste již nepokračovali v této diskusi. Skutečně vás žádám. Vy jste také slyšel to, co řekl pan předseda Barroso a já se domnívám, že to bylo velice příznačné. Děkuji, pane předsedo, pokusím se vnést trochu klidu do této živé rozpravy. Je škoda, že v G20 vedle Evropské unie eh, jsou i některé země, které by tam být neměly. Myslíme si, že eh, respektive, protože to jsou země, které jsou součástí EU, takže EU tam je sama a zároveň tam jsou ještě jednotlivé zemi. země, což narušuje trošku rovnováhu to, tohoto uskupení a vytvoření společného postoje Evropské unie. Proto si myslím, za prvé, nemůžeme zdržovat přijímání celosvětové dohody eh, pro řešení dopadů krize. A za druhé, Evropa musí si zachovat Evropu, jak, eh, pardon, euro jako referenční měnu, protože to je skutečně základ pro to, aby eh, turbulence na trzích nás vedly k dalším chybám, které jsme zopakovali ve 20. století. A za třetí, eh, musí také to být takže Evropa bude ve světě hájit eh, demokratické hodnoty a občanské svobody. Abych to schrnul, v této celosvětové hře eh, skutečně prohraje ten, kdo bude hrát pouze s národními kartami. Děkuji. Děkuji panu Sosa Wagnerovi a nyní má slovo pan Karas dvě minuty. Pane předsedo, pane předsedo komise, dámy a pánové, debata ukazuje jednu věc. Díl z Dovilu nám vadí při zvládání krize. Dohoda z Devilu je krokem zpět pro EU a tato dohoda nám také ukazuje, že dáma a pán se nepo učili z chybného chování v roce 2005 a je to pokračování roku 2005. My chceme překonat chyby minulosti, my chceme evropskou odpověď na nacionalismy a blokády, které se zabudovaly u evropských úprav. To jsme udělali u finančního dozoru, to děláme také u zprávy reakce na krizi, to také děláme v naší každodenní každodenní legislativní práci. Koncentrujme se na toto a nenechme se dále rušit i v této debatě. My musíme jít směrem vpřed, my musíme hledat odpovědi. A zpráva pěti frakcí hovoří jasným jazykem. Eh, překonání krize není za námi. Fisk fiskální politika a finanční politika zatím, tím nebyly zvládnuty. Ano, my chceme snížit deficity, ale deficity nelze sekat sekačkou na trávník. Musí se to také podpořit jak investicemi, tak i úsporami. Tato zpráva dává jasnou odpověď, že potřebujeme a chceme více Evropy jako součást odpovědi tak vydejme se směrem k vytvoření ekonomické, sociální unie a unie bezpečnosti a obrany a vytvořme vnitřní trh pro všechny občany. Společná komunitární Evropa, iniciativa EU je odpovědí Task Force a metoda Devil Stroskotali. Děkuji vám, pane Karasi, a nyní pan Stefan Hughes. Děkuji, pane předsedo my jsme slyšeli, že také Task Force zpracovala doporučení, ale jsou to doporučení pouze částečná. Jsou to pouze návrhy a také eh, ministři Ekofinu chtěli, eh, aby toto byl konec, ale je to pouze začátek. Je to začátek legislativního procesu a já doufám, že všechny instituce si uvědomují, že je třeba eh, dále vést demokratickou diskusi mezi parlamentem a radou. A bylo také řečeno, že musíme udělat velký krok, ale tady komise spíše navrhuje spíše krok zpět v oblasti prosperity. Problém je, že tady se navrhuje posílení nástrojů, pak, ale jsou to pouze nástroje fixální disciplíny a to je problém. Ale ekonomická koordinace a ekonomická unie nebude dosažena, jestliže nebude existovat rovnováha. Toto povede spíše ke zkreslené politice a nebudou brány v potaz veškeré cíle a bude narušena makroekonomická e, rovnováha a zaměstnanost. My nepotřebujeme další task force, ale my potřebujeme, aby komise iniciativně navrhla návrhy, které budou řešit růst zaměstnanost a na současné návrhy jsou na stole a proto parlament má velkou odpovědnost. My potřebujeme také eh, odhlasovat určité změny. My potřebujeme tři hlavní změny. Je třeba abychom také zruš, eh, zvýšili zaměstnanost, kvalitu, kvantitativní hodnocení dluhu musí být provedeno a je třeba se také zabývat vývojem veřejných rozpočtů. A je třeba také propojit veškeré tyto strategie ze strategií 2020. Pokud se týče hospodářské zprávy, tak chci zmínit dvě věci. Rada musí mít poslední zodpovědnost a musí také zabezpečit zapojení všech všech eh, formací rady, nejenom ECOFINu, všude tam, kde je to zapotřebí. A na závěr Evropský parlament musí být plně zapojen do celého procesu, tak abychom zabezpečili vysokou úroveň demokratické legitimity. Podívejme se na budoucí návrhy a tady účast parlamentu není obsažena. Proto to musíme také podpořit návrhy na větší zapojení parlamentu a doufám, že toto potvrdí také ostatní instituce. Děkuji vám, pane Hughesy. A nyní má slovo pan Schmidt na minutu 30. Vážený pane předsedající, vážený pane komisaři, vážení kolegové, tento poslední rok ukázal, že Evropská unie je schopná přijmout obtížná rozhodnutí, v posledních dnech ovšem jsme zaznamenali spíše zklamání. Francie a Německo v podstatě podkopali tuto důvěru. Já říkám, prostě nesahejme na Brenovu zprávu a tečka. Chtěl bych bez výhrad podpořit paní Beres a Eh, další kolegy z výboru, kteří eh, ukázali, že v parlamentu jsme schopni překonat ty hranice mezi politickými stranami a najít společné řešení. Pozměňovací návrhy skupiny ALDE, kde se hovoří především o zavedení celosvětové daně z finančních transakcí, jsou zcela zásadní. Tuto daň opravdu potřebujeme. A eh, v Evropské unii nesmí vítězit nacionalismus. Víme, že pro tržní ekonomiku je základní volný obchod a my potřebujeme, aby Evropa byla tedy jednotnější, otevřenější a silnější. Potřebujeme prostě více Evropy. Navrhují se eh, možné sankce, které by byly jednotné pro celou Evropskou unii a, a které jsou součástí strategie EU 2020. Pane Fejo, já budu mít ústní pozměňovací návrhy k vaší zprávě, doufám, že je budete moci přejmout. Každopádně eh, pan Fejo říkal, že by to možné bude. V angličtině se tam vlastně v tom návrhu říká, že je třeba uznat, že členské státy mimo eurozónu eh, se vlastně budou zapojovat dobrovolně dnes nemní eh, vlastně na čase eh, vytvářet takovou unii, která by se mohla zhroutit. Děkuji vám, vážený pane kolego, a nyní má slovo eh, pan Kanfa na dvě minuty. Oui, monsieur, monsieur ano, pane Barroso, pane René, já skutečně doufám, že se podíváte na práci Evropského parlamentu týkajícího se témat, která se nás nestýkají, zpráva paní Beres a pana Fejo, protože v podstatě teď jsme tedy eh, legislativci a skutečně nás tyto velmi věci zajímají, alespoň tedy my eh, na úrovni parlamentu jsme vytvořili kompromisy, které mají mít dynamický ráz a podstatě se nám daří eh, jaksi eh, zrušit takový ten oddělený přístup, aby se ovšem hovořilo odděleně. Vaším úlohem tedy eh, úlohou je udělat toto také. To znamená navrhnout balíček, který bude mít globální povahu a který půjde v duchu Montyho zprávy a půjde také tedy v rámci toho, co navrhuje pan Barnier. Skutečně jde o to říci, jak tedy se z té krize dostat ven, jak vlastně pro propojit tři, čtyři makroekonomické otázky, eh, fiskální a další, abychom skutečně tedy dospěli k nějakému společnému globálnímu přístupu a tak skutečně eh, můžete dosáhnout velké odezvy vaše vlastní útvary před dvěma, třemi lety říkali, že Španělsko je země, která nejlépe dodržuje pakt stability a růstu. Finanční o, eh, aspekty byly v, ve Španělsku v oblasti veřejných financí naprosto v pořádku a dnes je tam situace hrozná. To samé platí pro Irsko. Čili zaměřit se pouze na veřejné finance, to je něco, co neumožňuje krizi řešit. A kompromisy, které jsme učinili v těch jednotlivých zprávách, které byly předloženy a o kterých se bude zítra hlasovat, to je vlastně součet všech těchto problematik. Je třeba samozřejmě posílit eh, rozpočtovou kázeň, ale aby tedy tato kázeň mohla být Eh, skutečně dostatečně silná. Nesmíme v podstatě řešit otázky sociální pouze tedy škrtáním eh, v sociálním rozpočtu. Musíme také financovat investice a musíme mít daňový balíček, který umožní, aby státy vybíraly určitý typ daní, které na to mohou být věnovány. Proto se ptám, pane Barozo, zda skutečně opravdu podporujete otázku eh, konsolidovaného daňového základu. Už asi deset let to má tedy komise ve svém šuplíčku šuplíčku. Deset let čekáme na to, abyste to z toho šuplíčku vyndali a opravdu konali. Ano, děkuji. Robert Zil. A dávám slovo panu Robertu Zilovi. Ano, děkuji. Pane předsedo komise, vážení kolegové, já bych chtěl nejprve poděkovat zpravodaji a také kolegům, stínovým zpravodajům protože se nám podařilo dospět ke kompromisu. Budu hovořit pouze o dvou stanoviscích, která mi nepřipadají úplně uspokojivě a netýká se to ani Francie, ani Německo. Německa po eh, přeshraničních investicích eh, po roce 2004 došlo ke zvýšení soukromého dluhu domácností a podniků o desetinásobek. Dále je tady velké riziko z hlediska měnových eh, kurzů. Pokud jde právě o ty, kdo v podstatě nějaké úvěry v té době vytvářeli, je třeba zvýšit daně a domácnosti si dělají starosti o to, jak budou moci úvěry splácet v eurech. Tento aspekt je v té zprávě zmíněn jenom velmi okrajově. Pokud hovoříme o nových členských státech, jejichž HDP se dostalo do situace před vstupem v roce 2004, když se podíváme na ten soukromý dluh, který dosáhl desetinásobku a pokud se podíváme na pětinásobek veřejného dluhu, pak skutečně si klademe otázku, eh, zda by se neměnila, neměla měnit politika soudržnosti a kdyby základem tedy pro tuto politiku už mělo být něco jiného. Obrigada, senhor presidente. Paní Figueiredo, děkuji vám, pane předsedo. Prohlášení Francie a Německa, tedy díl, dohoda z Dovilu, není pouze nepřípustná, ale také ukazuje, kdo zde vydává rozkazy. Uh, Eh, v hospodářské sféře, ale tyto návrhy jsou arrogantní vůči požadavkům pracovníků a občanů eh, v oblasti sociální politiky. My toto vidíme, co se odehrává ve Španělsku, v Portugalsku, v Řecku, kde také na 24. listopadu je vyhlášena generální stávka. Je důležité, abychom uznali, že neoliberální politiky ztroskotaly a selhaly, neboť tím e, se zvyšuje bída a vede to k recesi v jednotlivých zemích, kde jsou největší ekonomické potíže, kde může vzniknout sociální katastrofa. Ale bohužel o tomto se nepřemýšlí. Co se stalo se sliby, že se odstraní danové ráje, že spekulativní produkty budou zdaňovány a tak dále. A z toho vzniká protest milionů nezaměstnaných pracujících důchodců, milionů mladých lidí, kteří jsou nezaměstnaní, také dětí postižených chudobou, kteří nemají budoucnost, pouze budoucnost v bídě. My potřebujeme skutečnou sociální Evropu, Evropu rozvoje a pokroku. Děkuji, pane předsedo. Ano, děkuji vám. Já žádám všechny kolegy, kteří budou vystupovat, aby skutečně dodržovali řečnickou dobu, protože jinak se nám skutečně protáhne hlasování, které je již naplánováno na dlouhou dobu. Já vás budu muset vždy useknout, až uplyne váš čas. Pane Brát. Pane předsedo, vážení kolegové, chtěl bych říci několik slov o práci zvláštního výboru, ten odvedl skutečně vynikající práci, předložil řadu vynikajících doporučení. Situace by byla ideální, pokud bychom všichni eh, potom mohli doufat, že se to obrazí i v legislativních návrzích komise. Komise nesmí ztrácet ze zřetele to zásadní, to znamená zavést systém regulace a dohledu, který bude pokrývat skutečně všechny finanční nástroje, všechny finanční trhy a všechna eh, zařízení, všechny podniky, které fungují v této oblasti. Mělo by to skutečně být být spojeno s opatřeními v oblasti boje proti chudobě a sociálnímu vylučování. Všechno úsilí v tomto směru musí být zaměřeno na zaměstnání pro mladé lidi je třeba co nejrychleji přijmout rozhodnutí v oblasti infrastruktur, opatření, která se týkají obnovitelných zdrojů energie, ekologického přístupu, eh, energetické účinnosti v oblasti dopravy a také v oblasti bytové politiky. Situace by byla dokonalá, kdybychom do jednoho roku mohli v rámci výboru říci, že ustanovení toho usnesení, které jste přednesl, nebude jenom tedy mrtvou literou, ale že se to skutečně projeví v životě jako praktické důsledky tohoto přijatého textu. Ano, děkuji, že jste dodržel svůj čas. A teď paní Kristina Morvaj, máte dvě minuty. Ano, děkuji, pane předsedo. Evropský parlament už dvakrát vedl diskusi na téma chudoby a tentokrát politici v Evropské unii s lítostí vidí, že situace Evropanů se ještě zhoršila, zvyšuje se nezaměstnanost, zvyšuje se počet lidí bez přístřeší a politikové se domnívají, že to je něco, co vlastně je důsledkem určitého tsunami, určité přírodní katastrofy. Ne, ne, ne, je to naopak důsledek rozhodování evropských politiků a to všechno pochází z neoliberální politiky, kterou jste tady až na pár výjimek prosazovali. Tato tendence se posiluje, máme stále větší chudobu a více nezaměstnaných a pokud nezměníte směr, pokud se nevydáte jinou cestou uznávání jiných zásadních hodnot, pak budete jako lékař, který když vidí, že se pacientovi nedaří stále lépe, tak bude přesto nadále navrhovat stejnou léčbu a to ještě za přísnější kontroly a při trestání pacienta za to, že nebere léky. Tady jde skutečně o výběr, který musíme udělat zcela uvědoměle na základě našeho systému hodnot. Otázka zní, jaká je správná cesta, správné rozhodnutí e, a my vždycky stavíme podle toho, jak to vyhovuje e, finančním kruhům, jak to vyhovuje bankám a ne jak to vyhovuje lidem a společenstvím je třeba skutečně mít hospodářskou soutěž, ale zároveň musíme přihlížet k solidaritě a sociální spravedlnosti. Je skutečně třeba brát správná rozhodnutí už teď. Ano, děkuji. A teď paní Wortmann. Pane předsedo, Existují sice pozitivní signály, ale nadále tady existuje riziko zhoršení krize, neboť banky nadále nejsou stabilní. V některých členských státech hrozí, že se vymknou kontrole státní deficity, pokud se nic nestane. Proto potřebujeme rychle ekonomickou unii eh, výsledky Task Force jsou příliš vágní, ale já chci říci panu komisaři Renovi, že já jako zpravodajka pro Pakt stability můžeme pracovat rychle. To říkám také na adresu eh, rady, ale na základě návrzí komise bude rada ochotná toto akceptovat. A nyní varuji také před změnou smlouvy, která byla nyní navržena a to může také vést k odložení reformy sporem. My musíme udělat okamžitě vše to, co je možné v rámci Lisabonské smlouvy. Tento parlament má nové pravomoci jako spoluzákonodárce a parlament bude plně využije tyto pravomoci tak, aby vznikla silná, razantní ekonomická Evropská unie. Děkuji vám, paní Wortmann Kohl a nyní pan Kofera, ty dvě minuty. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Dopady krize jsou opravdu závažné pro společnosti všech evropských zemí. Podíváme-li se na to, jaké to mělo dopady v sociální oblasti, potom rychle dospějeme k závěru, že mnozí se domnívají, že zatím jsme nebyli úplně na dně, že nadá, předpokládá se, že nadále poroste nezaměstnanost a kontinuera za, kon, konjunktura zatím není tak silná, aby vytvářela nové pracovní příležitosti. Proto proto se musíme nyní zabývat akutními dopady v sociální oblasti. Je byla to finanční a hospodářská krize, která měla velké sociální dopady a proto potřebujeme nové nástroje pro ochranu lidí, kteří byli nejvíce dotčeni. Máme také rámcovou směrnici pro minimální příjem e, občanů v Evropě. To by bylo dobré pro boj proti chudobě a také, abychom mohli pomoci těm, kteří v následujících měsících budou eh, nadále dotčeni velkými eh, zásadními dopady. A jak to vypadá s růstem? Růst potřebuje jasnou prioritu, potřebujeme nástroje a potřebujeme na to také hodně peněz. Na to rozpočet Unie nestačí. Komise upozornila na to, že jsou potřeba ještě další dodatečné prostředky, abychom investovali do oblasti infrastruktury a aby se udělali investice investice, které se postarají o podporu volné soutěže a také zaměstnanosti. Jestliže budou vytvořeny euro dluhopisy a jestliže by také vznikla eh, daň z finančních transakcí, pak bychom měli vyšší příjmy. My to považujeme za nezbytné. A nyní pan Klic. Kolegyně, kolegové, na vrcholu finanční krize slíbily státy G20 společný postup při stabilizaci finančních trhů. A dnes, dva roky později, jsme ještě vzdáleni od celosvětové odpovědi. E, e, opatření jsou často vnitrostátní. Původní elán vyprchal a často se postupuje jako v minulosti. Máven King řekl, řekl, že zatím jsme nezačali jednat komunitárně a jednotně. Zpráva ukazuje, že se nalézáme na kritické křižovatce. Potřebujeme prohloubení eh, společných eh, politik, potřebujeme také fungující vnitřní a pracovní trh, tak abychom mohli združit a využít veškeré zdroje. Potřebujeme inovativní eh, finanční zdroje. Potřebujeme více komunitárních metod a méně vnitrostátních metod. A eh, dluhová krize v Evropě ukazuje, že stabilita a důvěra ne, neexistují bez kázně. E, návrhy pana e, Oli Rena chtějí, aby členské státy postupovaly odpovědně, ale členské státy v Lucembursku e, zamítly tyto návrhy. Toto je špatný den pro naše občany, kteří byli opět klamáni politikou. Děkuji vám, pane Klinci, a nyní pan Swinsburn, jedna minuta. Společně společné zprávy mají jedno téma a to je reakce na finanční krizi. A je třeba také provádět eh, rizikové řízení, například úvěru a také celosvětové nerovnováhy. Eh, a my musíme zabezpečit, aby se na celosvětové úrovni dodržovala veškerá pravidla a také musíme posílit pravomoci v finanční oblasti. Je třeba také, aby EU e, využívala nástroje, které budou inovativní a také budou zásadně prosazováni. A musíme tak také eh, se chovat odpovědně. Finanční eh, odpovědnost eh, také souvisí s ratingem a je pokud budou vydávány eurobondy, potom nejdříve musíme se zabývat také dopady. Děkuji. Děkuji paní Svinborn. Nyní má slovo pan Chuntis na minutu 30. Děkuji, pane předsedo. Promiň. Děkuji, pane předsedo. Hovořím jménem skupiny GUE. Pokud jde o zprávu paní Beres ke krizi, vysvětlím, proč nebudeme pro tuto zprávu hlasovat. Byly tady různé historické odkazy a já chci říci, že ten stávající text ve srovnání s původním textem se podobá vlastně nějakým těm starým pergamenům, kde jsou napsané věci, eh, které se ruší, které se škrtají a které se nahrazují něčím jiným. Říká se tomu palip cesty. Ehm, na začátku tady byla tedy upřímná snaha eh, popsat eh, příčiny krize, hledat řešení, ale po uzavření koalice levice a pravice zde v parlamentu prostě vznikl text, který tady eh, už v podstatě není textem parlamentu jakožto jediné demokratické instituce v EU, ale spíše textem komise. To znamená, že se tam zastírají důvody krize, eh, spojí se tam vlastně politiky EU s eh, návrhy Merkelové a Sarkozyho a Task Force. My jsme kritizovali pakt, kritizovali pakt stability, kritizovali jsme úlohu ECB, předložili jsme pozměňovací návrhy, protože ti, co dnes hovoří o špatné evropské cestě, možná eh, napáchají ty stejné chyby. Náš text vychází z hnutí pracujících v Řecku, v Německu, eh, kteří tam protestují proti tomu, aby se dávaly dárky společnosti eh, Siemens. My nemůžeme přispět podpořit text tak, jak nyní vypadá. Děkuji vám. A nyní má slovo pan Borgecio na jednu minutu. Děkuji, pane předsedající. Ehm, asi jste měli pode, po, poslouchat eh, Rady Morise Salaho, který dostal Nobelovu cenu a který varoval před spekulacemi. Návrh eh, zdanit daňové poplatníky to není možné, protože pokud toto řešení bude přijato, Eh, tak mm, lidé budou protestovat. Nechtějí vlastně platit daně za služby, které vlastně nedostávají. Eh, co, co se týče financování bank, co dělají banky uprostřed krize? Stále nakupují cené papíry. Eh, prostě takové ty různé deriváty a podobné věci. A tam, tam je prostě necháme, aby si to dělali nadále. My v podstatě žijeme v Evropě bankéřů, to je zcela zřejmé. Uh, Všichni to říkali a můžeme to říct i my samotný. My si myslíme, že je třeba účinně bojovat proti spekulacím. Paní Merkelová to řekla a přitom měla pravdu a všichni teď proti tomu protestují. Děkuji vám a nyní kolegyně Pěty Kajnen. Pane předsedající, před dvěma roky vlastně propukla finanční krize a e, uplynulo půl roku od té řecké otázky a vidíme, že všechna ta vůle v národních státech tak nějak vyprchala. E, dnes tady máme jasný signál Evropského parlamentu, je to zpráva pěti frakcí na zprávě Pervanš Perez a zprávě FEO. Potřebujeme koherentnější ekonomickou a finanční politiku, potřebujeme více Evropy lepší pakt stability a růstu, posílené mechanismy. A já mám pocit, že to může být pro, skutečně eh, to, co jsem tady dohodla na Ekofinu, to je prostě facka do tváře evropských občanů. My potřebujeme posílenou strategii růstu, která bude i sociálně odpovědná, udržitelná z hlediska životního prostředí, lepší mechanismy řízení v rámci strategie EU 2020. Potřebujeme také lepší zprávu hospodářství v EU e, i v souvislosti s daní z finančních transakcí a já vyzývám komisi, aby velice pečlivě tuto otázku prostudovala i na evropské úrovni. Potřebujeme také silnější a jednotnější Evropu, která bude jednat jedním hlasem na celosvětové úrovni. Potřebujeme lepší finanční regulaci a o té jsme ještě daleko. Na závěr, potřebujeme iniciativy komise. Potřebujeme, aby komise jednala v zájmu evropských občanů místo v, řad, v zájmu řady Task Force. Děkuji, pan Bulman, dvě minuty. Komisář. Pane komisaři, předsednictví rady ve skutečnosti by se to mohlo stát dobou velkých odpovědí, ale tak to nevy, nevypadá to, co máme na stole u reformy paktu růstu a stability, to není ta velká odpověď. Je to opět nejmenší společný jmenovatel. Je to opět to malý čtvereček, na kterém jsme se shodli. E, takže já tady blahopřeji komisi, blahopřeji i radě. Ra, e, tady se podařilo Německu a Francii se dohodnout. Nevíme, zda je to dobré nebo špatné, ale dohodli se. A co to znamená? To znamená, až e, příští rok zase vzroste nezaměstnanost, tak budeme stát před lidmi a nebudeme chceme vědět, co lidem říci, kde jsou paragrafy, kde jsou zákony, jak eh, se dostat Eh, z krize. To je mezera, kterou my jsme identifikovali a to je debata, kterou povedeme v parlamentu. My souhlasíme s kolegy, kteří chtějí angažovanější reformu, to chceme také, ale potom musíme ho mluvit o obsahu. Jestliže nechcete eh, zde zakotvit obsahovou orientaci rozpočtu, pak nevím, proč bychom dále měli hovořit v rámci G20. To už dnes tento dokument můžeme už dnes hodit do koše, jestliže dnes nechcete s námi hovořit o obsahu. Ano, to je to důležité, zdali budeme eh, investovat do pracovních příležitostí a také zdali budeme eh, pak eh, investovat na například chybných strategií. A my nebudeme akceptovat katalog indikátorů, které budou jdou eh, špatné. My musíme diskutovat o tom, zdali také nezaměstnanost musí být na pořadu dne. Děkuji vám, pane Bolmane, a nyní má slovo pan Tremonza. Moltes gracias, señor presidente. Kolegyně, kolegové, my jsme ve finanční krizi mohli pokročit k integraci na evropské úrovni já jsem pro společný postup ve finanční oblasti, protože to by byla také dobrá změna v ekonomických situacích. Toto je delikátní věc, eh, ale my se tím budeme muset v budoucnosti zabývat. Evropa eh, je finanční ministerstvo by zlepšilo také naše postupy Evropské ministerstvo financí by zlepšilo evropskou infrastrukturu. Evropská unie potřebuje vlastní zdroje, protože eh, finanční fiskální zdroje se budou na vnitrostátní úrovni znišovat. A také by eh, toto ministerstvo eh, provádělo celkovou kontrolu. Jinak nebudeme mít autonomní postavení. Takovéto ministerstvo je rozhodující, ale já to chci říci jasně, je tady nedostatek vůle především na straně Německa. V 90. letech Německo chtělo ro, eh, zahájit eh, eur, proces eura, přestože bylo v, také v potížích se sjednocením. A nyní by Německo mělo být v první řadě. Eh, nyní má slovo pan Ivo Strejček. Jedna minuta.

governance, jak se to tady vyvíjí, se zaměřuje pouze na eh, politiku v oblasti konkurence a úspor. O tom již hovořil španělský kolega a vůbec se tady neorientujeme na export a to je jeden z centrálních problémů v eurozóně a v Evropské unii. Německá vývozní politika je na úkor domácí ekonomické politiky a na úkor mest. Je to vlastně boj prostřednictvím mest. A tato konkurence prostřednictvím mest vytváří velký tlak na odbory a pracující. Ani komise, ani zpráva FIO se tímto problémem nezabývají ekonomická zpráva, která si zaslouží své jméno, musí zde korektivně zasáhnout a nesmí k tomuto mlčet. Děkuji. A nyní má slovo pan z minuta 30. Děkuji, pane předsedo. Vážení zástupci předsednictví EU a komise, v roce 68 přátelé našeho kolegy Konbendita psali na zdi Paříže musíme konat a ne hovořit. A dnes v podstatě je to e, takže musíme skutečně jít touto cestou a naši občané nevidí žádné výsledky. Ehm, možnost reakce Evropské unie není tak eh, dobrá, jak by odpovídalo tomu, čemu musíme čelit. Musíme skutečně výjít v komunitárním duchu a já bych chtěl abychom připomněli v této souvislosti úlohu našeho parlamentu. Musíme skutečně učinit co nejvíce pro to, aby se respektovala zásada spolurozhodování. Pan předseda komise poděkoval parlamentu za podporu, ale parlament zde není proto, aby zde sehrál nějakou druhotnou úlohu, že by byl jenom takovým podpůrným orgánem, že by neměl možnost eh, diskutovat o tom, o čem jedná rada je tady na rovnoceném základě spolu s radou a je třeba, aby si to všichni uvědomili a aby v této souvislosti diskuse o hospodářské ekonomické správě byla skutečně tedy postavena na správném základě. Pokud je o G20, Evropská unie musí vystupovat jednotně na tomto mezinárodním fóru, aby tam skutečně sehrála úlohu, která jí náleží a aby tedy nenechala se zavléci do proslovů, které nakonec k ničemu nepovedou. Ano, děkuji mnohokrát, pane Gozesi. A teď, vážení kolegové, máme ještě hodně řečníků, čas utíká, ve, čekáme také vystoupení pana předsedy, takže musíme být velmi přísní. A já budu skutečně klepat kladívkem, až uplyne váš čas. Děkuji vám za pochopení. Paní Ferrera, prosím, máte minutu 30. Děkuji. Děkuji, pane předsedo pane předsedo, pane komisaři. Nejdříve děkuji panu poslanci Fajovi za vykonanou práci, za ochotu ke kompromisům, závěry, ke kterým jsme dospěli, že parlament v určitých oblastech například u finančních dozorů může postupovat semknutě a prosazovat zájmy evropských občanů. A toto silné stanovisko musí uznat komise a rada. Tento aspekt je relevantní především v době, kdy legislativní balíček se šesti návrhy se diskutuje, které jsou mimořádně citlivé. A u mnoha těchto návrhů má také Evropský parlament e, právo spolurozhodování. My jsme ochotni jednat v dialogu a v této souvislosti zpráva FAJO zdůrazňuje také určité pozbudivé aspekty. Jeden z těchto aspektů je ten, že ekonomická zpráva je více než sankce. Růst a zaměstnanost souvisí s vlastní iniciativou. My potřebujeme konkrétní návrhy také na evropský měnový trh. Potřebujeme také návrhy na řešení státních dluhů. Rada a komise mají možnost reagovat na požadavky občanů. A nyní paní Ford. Děkuji. Lepší ekonomická správa se vyžaduje a také musíme rychle jednat. Cíle eh, v oblasti dluhů jsou porušovány a také nadále vládne krize ve Španělsku a v Irsku. Ale ekonomika není přesná věda. Sovětská historie nám připomíná, že nemůžeme mít centrální ekonomiku. Jestliže se prosazuje centrální ekonomika, zdali to ještě neznamená, že to bude všechno fungovat. A my eh, nyní eh, chceme eh, Eh, zde dále navrhovat nové návrhy, ale jestliže budeme něco finančně sanovat, pak to nepovede k cíli. Možná, že tato německo-francouzská dohoda vede k cíli. Jestliže eh, trh půjčuje peníze, pak by také měli brát v potaz ztráty, ne občané. Paní Hübner. Eh, Vážení kolegové, jako obvykle realita e, obnáší dobré i špatné stránky. Je samozřejmě nutné pochopit e, minulost, příčiny krize a EU, myslím, tam odvedla svou práci. Teď už se ale musíme zaměřit na budoucnost, jak na celosvětovou, tak na evropskou ta zpráva hospodářská je třeba ji koncipovat tak, aby předcházela budoucím krizím. Evropa neexistuje ve váku. Když spravujeme situaci v Evropě, tak to děláme samozřejmě na pozadí celého světa, který dnes vypadá jinak než v roce 2008. G20 byla jednotná, pokud jde o fiskální záchranu před dvěma lety ale ta, ta jednomyslnost byla vedena strachem. Teď je G20 rozdělena a ta nějaká, nějaké celosvětové řešení zatím neexistuje. E, jsou různé síly, které vedou obnovu celosvětového hospodářství. Hlavní úlohu sehrávají významné strukturální změny, které významně ovlivňují evropskou konkurenceschopnost. Ale úloha měn a směných kurzů e, skutečně veletěla do nebe e, velice rychle vzniká nový celosvětový měnový systém. Abychom vlastně se vyhnali katastrofě asymetrických eh, úprav, je třeba jednat kolektivně. Pokud se to podaří, pak je otázkou, zda Evropa bude schopna sehrát svou úlohu v rámci této kolektivní akce protože tady skutečně chybí důrazná, jasná reforma i v rámci vnějšího zastoupení eurozóny. A tím, že tu reformu odkládáme, tak se vzdáváme potenciálního vlivu na celosvětovou eh, scénu. Děkuji, pan, nyní pan Goebbels. Svět skutečně není v nejlepší situaci. Bylo řečeno, že globalizace si vyžaduje, abychom jednali na evropské a mezinárodní úrovni. Ale vidíme, co se děje v Evropské unii i na mezinárodní úrovni a musíme říci, že právě konkrétní kroky zde chybí. Od samitu k samitu eh, ti menší i větší, kteří nám chtějí vládnout, v podstatě se halí jenom do pompézních proslovů a v podstatě konečné rozhodnutí samitu je, že se příště sejde znovu. Co tedy budeme dělat? G20 v podstatě nemá žádný základ v mezinárodním právu a funguje i mimo rámec OSN. G20 se samo sebe prohlásil, za určitý klub, uzavřený klub bohatých eh, zemí, do, kterých, do kterého byly, bylo přijato pár zemí eh, nastupující. Pan Martin Schulz eh, hovořil o jednom z prohlášení G20 a to samé bychom mohli udělat i s komunike, která vycházejí po evropských radách. Spousta tedy zbytečných slov, po kterých nikdy nenásledují činy. A pak tedy v rámci Evropy si ještě pořádáme prostě malé minisamity mezi německo-francouzským párem. Pan Verhofstadt tady hovořil o tom, že je to jako v kasínu. Ano, prosím, pánové, vsaďte si, stejně už nic nefunguje, jak má. Měli bychom skutečně vsadit tu evropskou sázku a to díky komunitární metodě. Děkuji, pane předsedo. Bastos, Děkuji, paní Bastos, minuta 30. Děkuji, pane předsedo. Chci nejdříve poděkovat paní Beres a jejím spolupracovníkům za zpracování zprávy, o které dnes diskutujeme. Neboť tady existuje také část, která hovoří o významu malých a středních podniků, které jsou skutečně motorem ekonomického růstu. Každý tento podnik by mohl vytvořit jedno pracovní místo a pak by se také snížila nezaměstnanost. Tento dokument také obsahuje východiska z krize. Nejdříve je třeba posílit sociální tržní hospodářství, je třeba zabránit zkreslení konkurence a je třeba tak také zabezpečit přístup malých a středních podniků k úvěrům či k dotacím, aby se vytvářela nová, eh, pří, eh, pra, nové pracovní příležitosti. Potřebujeme nový Small Business Act, potřebujeme také evropskou síť pro šíření eh, vědomostí, inovace jako nejsilnější motor pro ekonomický růst. A je třeba také vytvořit nové partnerství mezi eh, průmyslem a akademickým světem a také musíme mít eh, vzdělávací systém, který se bude také orientovat na trh práce. A nyní Jakoncáry. Eh, ano, pane předsedo, pane předsedo komise, Pan předseda Barroso říkal na začátku, že rozvoj Eh, ekonomické zprávy byl velmi rychlý, že v podstatě před dvěma lety nikdo nemohl vůbec přemýšlet o tom, že by se něco takového uskutečnilo, jenomže rychlost není vždycky eh, znamením, že je všechno v pořádku. Nevíme, zda vlak jede po správné koleji. Zpráva je skutečně dobře nastavená, ale mám pocit, že od eh, té chvíli, chvíle, kdy paní Beres pracovala tuto zprávu, tak v podstatě pan nositel Nobelovy ceny Krugman řekl, že ministři financí jsou trošičku kouzelníci eh, v té oblasti rozvoje a měli bychom možná přejít do reálné ekonomiky a měli bychom tedy mít také reálné ukazatele, pokud je například o chudobu. Jsem poněkud eh, zklamán tím, že jsme nemohli použít a pokusit se na evropské úrovni a na evropském, eh, jak si poli tyto věci postavit, je to velké zklamání, protože v podstatě potřebujeme více Evropy. Ano, Majdě, Ano, děkuji paní Ivanová. Minutu 30. Vážení kolegové. Vážení kolegové, ve zprávě Task Force se vyzývá k přístupu na úrovni společenství, k evropskému rozměru. Vyzývá se k završení, k dokončení evropského jednotného trhu ve prospěch evropských občanů. Dospěli jsme k velice důležitému kompromisu. Týká se paktu stability, jeho dalšího fungování, konsolidace rozpočtů, týká se strategických cílů Evropské unie. Byla také přijata důležitá rozhodnutí týkající se politiky soudržnosti a malých a středních podniků. Politika soudržnosti eh, zlepší energetickou účinnost eh, celoevropských sítí a to zase následně přispěje k udržitelnému růstu. To je důležité pro malé a střední podniky, které jsou vlastně motorem dalšího růstu a rozvoje. Je třeba také formulovat nové definice malých a středních podniků, eh, které podpoří podnikání. Měli bychom přijmout konkrétní kroky ke snížení administrativní zátěže. A my upřímně doufáme, že náš návrh povede ke konkrétním eh, krokům ze strany Evropské komise a také ze strany členských států. Už nesmíme ztrácet čas, Občané od nás očekávají rychlé odpovědi. Děkuji. Děkuji. Vidím, že tady někteří kolegové na mě nadšeně mávají. Když na ně mávám zpátky, tak to znamená, že už jsem si je poznamenal, takže nemusíte se hledat spojence, kteří budou mávat s vámi. Nemohu vám ale zaručit, že budete mít příležitost pro vystoupení, protože délka každý bude záviset na tom, kolik nám zbyde času. Takže nyní pana Kalfin, jedna minuta. Děkuji, pane předsedající. Hospodářská krize zasáhla členské státy různou měrou. Nicméně tato odlišnost se neřídí hranicemi eurozóny protože jednotná měna nevždy zajistila perfektní soudržnost. Země eurozóny se teď sami od sebe liší eh, i ve srovnání s dobou, kdy se euro zavedlo. Je celkem jasné, že pakt stability neobsahoval ty správné ukazatele a proto mechanické zavádění sankcí nepovede k dobrým výsledkům samo o sobě. Myslím si, že ten dopad nebude dobrý pro členské státy, protože tato ekonomická kliše by vyvolaly nové problémy. Já tedy vidím jasné řešení. Členské státy by měly harmonizovat svá hospodářství tak, aby se přijímala jednotná opatření, která povedou k jednotným výsledkům. A Potřebujeme více Evropy, více evropských nástrojů větší rozpočty a také větší rozpočtovou nezávislost EU. Eh, e Děkuji. Děkuji a nyní pan Engel za a půl. Vážený pane předsedo, krize ještě zdaleka neskončila a v podstatě o tom svědčí i to, co zde zaznělo v Evropě Eh, také probíhá krize integrace a o tom svědčí ještě jednou eh, ta srdečná dohoda z Dovil, která v podstatě podrývá eh, komunitární metodu a ještě tedy ukazuje na to, že některé země se snaží koupat ve svém bývalém lesku a slávě. V roce 2050 myslím, že bude Evropa možná představovat 6 nebo 7 obyvatelstva světa a bude mít hospodářský vliv, který bude stále klesat. Když budeme tedy tímto způsobem si konkurovat pomáhat sobě navzájem, tak rozhodně se nám nepodaří postavit se čelem k výzvám mezinárodní konkurence. Spí- Spíše bychom tedy se měli podřídit opravdu té disciplíně komunitární metody a jedině tak můžeme s těmito výzvami pracovat. Proto Evropa bude potřebovat prostředky, nové prostředky, inovující prostředky. Eh, I z hlediska tedy nových finančních výhledů je toto eh, velká tedy možnost, které se musíme chopit v oblasti výzkumu a vývoje, v oblasti eh, služby pro vnější tedy činnost. K čemu by sloužilo, abychom opravdu zakládali nějaký další 28 útvar pro diplomatickou činnost Evropy. Je skutečně třeba dát tedy státům možnosti, aby tyto věci mohly posilovat, konsolidovat a aby Evropa měla prostředky, které potřebuje pro to, aby mohla vést politiku, která bude skutečně tedy citlivě vnímána v souvislosti s potřebami a požadavky. Ano, děkuji. A pan Bols má minutu 30. Pane předsedo, já se domnívám, že když jsme si vyslechli dnešní debatu, tak jsme zjistili, jakou práci jsme vykonali v minulých měsících. To můžeme takto neskromně říci. I když zvláštní výbor e, funguje dobře, tak jsme zvládli hodně práce. Je tady 1600 pozňovacích návrhů, které byly předloženy a pak byla, bylo fungování výboru dále prodlouženo jeden, o jeden rok a to je správné krize ještě není ukonče, eh, Irsko právě těsně uniklo bankrotu, také státní finance v Řecku nejsou sanovány a celková situace nám nedovoluje, abychom se sklidnili. Je třeba podporovat dále eh, hospodářské reformy a je třeba také dělat správné závěry. A právě proto nemůžeme ukončit mandát fungování tohoto výboru. Je třeba pracovat dále na dosažených výsledcích. Tato zpráva v mezidobí je proto akceptovatelná pro všechny. Určité části textu by mohly být lépe formulovány, ale zprávu bychom měli vidět na, za, jako výsledek v mezidobí je také důležité, abychom v druhé polovině fungování výboru eh, dále pokračovali v zahájené práci. Musíme také zvážit, jakým způsobem budeme moci práci výboru podpořit v jiných výborech. Děkuji. Děkuji a nyní pan Kancian pane předsedající Já jsem poslouchal s velkou pozorností dnešní dopolední rozpravu a myslím, že bychom se měli pokusit eh, vyjasnit vztah mezi nástroji, které jsou jasně definovány a jsou zcela jasné, a strategií a nezbytnou vnitřní jednotou pro e- evropské společenství. Pokud je o nástroje, byly učiněny eh, významné kroky ku předu. A proto se domnívám, že jdeme správným směrem, ale stále nerozumím strategii. Nevím, které strategie se držíme. Vždy jsme hovořili o stabilitě. A nadešla chvíle, a možná je dokonce pozdě, že bychom měli mluvit také o růstu. Když mluvíme o stabilitě a obětech, tak to je v pořádku, ale pokud nebudeme sázet na růst, a na zaměstnanost, která představuje klíčové aktuální téma, tak pokud na to nebudeme sázet, tak neodvedeme dobrou práci. Domnívám se tedy, že právě to bychom měli panu Barosovi připomínat, který nám nedávno představil zprávu o stavu Unie a který zdůraznil eh, snahu Evropské unie působit na finančních trzích. Dnes jsem o tom neslyšel. Bylo by to skutečně neodpustitelné, kdybychom se chtěli schovávat za subsidiaritu, což je pojem, který používáme příliš často a nevhodně. Děkuji. Godājamais priekšsēdētāji kungs, komisāra kungs, eh, padomas pārstāvji. Děkuji. V uplynulých dvou letech občané Evropské unie opravdu trpěli důsledky krizí. A také občané v mé zemi, v Lotyšsku, trpěli krizí. národní hospodářství zaznamenalo pokles o 20 a My jsme pochopili, že v takovéto nouzové situaci je nutné učinit mimořádná a naléhavá opatření. Jaká opatření byla tedy učiněna, abychom dali do pořádku veřejné finance? Lotiští občané velice trpělivě akceptovali 30% snížení platů a zvýšení daní. Jako výsledkem se podařilo obhájit finanční stabilitu v naší zemi ale jsem poněkud znepokojen, protože dnes slyším zprávy o tom, že Francie a Německo si nepřeje posílit eh, zprávu o finanční oblasti v Evropské unii. Usiluje o pravý opak, o její oslabení. A znamená to, že eh, naše opatření byla zbytečná. Vážení kolegové, dopustíme takovouto situaci, kdy velké státy chtějí pokračovat v dosavadním postupu. My eh, musíme eh, podpořit přísní finanční kontrolu. Děkuji. Děkuji. Já se domnívám, že bychom se měli ujasnit jednu věc, a to je globální hospodářská krize, která eh, se opírá zejména o americkou a ekonomickou ekonomiku. V dalších částech světa zaznamenáváme vysoký růst, ne však v Evropě, ne v USA. A bylo to dáno nadměrnými výdaji a dále nedostatečným růstem a to je jedna z velkých výzev. Musíme obnovit růst, ale proto potřebujeme zajistit stabilitu veřejných financí a proto je pro mě opravdu znepokojící provádějící. A chtěl bych navázat na předchozího řečníka, že někteří představitelé v Evropě hovoří o flexibilních eh, pravidlech paktu stability a e, růstu a hovoří o změně smlouvy. E, já se nedomnívám, že bychom měli celá desetiletí diskutovat o změně smlouvy. To spíše povede k dezintegraci. Potřebujeme posílit pakt stability e, zavést pokud možno automatické sankční opatření. A věřím, že se nám podaří dobře postupovat, tak jak usilujeme o evropský eh, růst. Potřebujeme se více otevřít pro větší hospodářskou soutěž. Eh, to je cíl eh, setkání G20 a také cíl evropského programu, evropské agendy. Děkuji. Pan Skilava, taky si 1,5 minuty. Děkuji. Zpráva o ekonomické krizi je na našem dnešním programu. V odstavci 32 hovoříme o tom, že některé členské státy, a to se vše týká také mé země Řecka, prozatím nejsou ve stavu, kdyby skutečně mohli vytvářet opravdové plány obnovy. A možnosti jsou omezené na snižování dluhu, snižování veřejných výdajů do roku 2012. A tato věc je pro Řecko a další země velmi významná, protože celá řada sil působí opačným směrem, takže je důležité podpořit to, co je ve zprávě kolegyně Beres, zejména pokud jde o veřejný dluh a zejména ve srovnání se zeměmi, které ztratily přístup na mezinárodní finanční trhy, se musíme snažit o omezení deficitu. To nemá žádnou alternativu. Pokud máme snížit deficit, tak prostě, pokud nesnížíme deficit, tak nezískáme přístup na finanční trhy a nenastane hospodářské oživení. To je velmi důležité pro naše spoluobčany. Musíme, to, musíme říct lidem pravdu o té situaci. Děkuji mnohokrát. A nyní se dostáváme ke Catch the Eye. Vzhledem k tomu, kolik máme času, dám slovo asi deseti řečníkům. Někteří z nich tady možná ani nejsou, ale všichni musí být co nejstručnější a již se za to omlouvám dopředu. Nebudu moci pravidla zde spružnit, takže přísně jednu minutu. Pan Kelly na jednu minutu. Bude to minuta. Dvě prohlášení z dnešního dopoledne. Paní Hubner řekla, že Evropa neexistuje ve vaku a pan Šastel řekl, že Evropa nemůže ustupovat sama. Je na čase, aby Evropská unie přitvrdila, zejména vůči zemím G20 a vůči OSN. Máme 11% nezaměstnanost, 20% nezaměstnanost mládeže, masivní veřejný dluh a velkou chudobu a pokud ostatní země světa nejsou připraveny sdílet naše břemeno, tak eh, musím říci, že nebudeme dále dopouštět, aby naše země se staly nekonkurenceschopné a aby narůstala chudoba v Evropské unii. Za druhé chci říci, že v Evropě nepotřebujeme pouze dávat rady, ale musíme také jednat jako jedno těleso. A Rada guvernérů, která zde byla dnes zmíněna, nemůže pokračovat. Je třeba, aby se do toho rada zapojila. Děkuji. Děkuji. Pan Gou. Następně chtěl bych vyrazit zadovolení z faktu, že při. Pane předsedající, já jsem spokojen s tím, že tato zpráva, co se týká hospodářského řízení, tak byla docela dobře navržena. Já velice děkuji za skvělou práci pana zpravodaje. Je to opravdu vynikající zpráva. Jsem přesvědčen o tom, že nové iniciativy jako padlíček finančního dohledu či evropský semestr nám v budoucnu pomohou zamezit krizi či alespoň značným způsobem omezit její dopady. Důležitá je otázka pokračování aktivit, které mají za cíl zlepšení koordinace hospodářské politiky a také Zlepšení transparentnosti hospodářské politiky v členských státech. Já si myslím, že je dobré, abychom měli dobrý rámec pro spolupráci, která se týká rozpočtu na úrovni členských států i na úrovni EU. Potřebujeme mít možnost mít lepší systematickou analýzu evropských výdajů. Děkuji. Pane předsedo, několika slovy. Nejdříve poznámka k francouzsko-německým návrhům. Myslím, že bychom měli nakonec pozitivně zareagovat. Často to říkáme od roku 2007. Už nefunguje ta francouzsko-německá lokomotiva. A musíme litovat toho, že francouzsko-německé návrhy mají takový otrokářský aspekt pro Francii, vzhledem k tomu, že tyto návrhy jsou předneseny proto, aby Francie vzhledem ke špatnému finančnímu a ekonomickému zdraví se neocitla v obtížném postavení. A musíme také konstatovat, že v těchto návrzích není žádný pozitivní návrh, tak jak o tom hovoří zpráva kolegyně Beres, abychom skutečně mohli řídit ekonomiku v Evropské unii. Je, eh, paní jednu minutu. Krize je komplexním fenoménem, takže mi dovolte, abych zmínila aspoň několik bodů. V první řadě v rámci národní ekonomik se klade příliš velký důraz na kritérium veřejného dluhu, ale stejně tak důležité jsou i jiné ukazatele. A zároveň je jistá míra veřejného dluhu v době krize nevyhnutelná, protože vlády musí výpadky soukromého sektoru nahradit ekonomickou aktivitou ve veřejném sektoru, tedy stimuly které se budou směřovat do soukromého sektoru a tak se zpomalí růst nezaměstnanosti. Kolegyně a kolegové, my se tady zabýváme čísly a zapomínáme na lidi, kteří krizi nespůsobili, zapomínáme na nezaměstnanost a zhoršující se sociální situaci. Chci také upozornit na skutečnost, že bez celoevropské koordinace hospodářských politik a regulace finančního sektoru bude cesta z krize velice těžká. A závěrem má poslední výzva či prozba. Pane komisaři, již několik let opakovaně vyzývám k tomu, aby se skutečně začala řešit řešit situace daňových rájů. Děkuji velice. Paní Jatamaki na jednu minutu. Do budoucnosti navrhuji, abychom měli jednoho zástupce pro hospodářské otázky, měli bychom mít vysokého zástupce pro ekonomiku, tak jako máme vysokou zástupkyni pro vnější záležitosti. A mohli bychom spojit do budoucna funkce pana Barniera a pana Réna. Je ostudou, že nemůžeme hovořit jedním hlasem na G20. Evropská unie pomáhá Francii, Sarkozymu a předsedovi G20. -ky. Do budoucna Evropská unie by měla mít jednu funkci, jedno místo na těchto jednáních a měli bychom mluvit jedním jednotým hlasem. Děkuji. Pan Giegold, na jednu minutu. Ano, pane René, včera večer jsem trpěl spolu s vámi. A to bylo to během tiskové konference, když jsem sledoval, jak jste se snažil prezentovat tuto dohodu, která se neopírala pouze o váš návrh. Domnívám se tedy poté, co jsme slyšeli o balíčku o dohledu nad finančnictvím a e, přemýšleli jsme, jak by parlament a komise mohli spolupracovat, abychom dosáhli dobrého výsledku. A nyní musíme konat, když se podíváme na e, zadlužení a e, na schodky, tak je třeba zlepšit rozvahu. Myslím, že je důležité, abychom měli dobrou dohodu, aby země, které mají eh, přebytek a deficit, eh, spojili své síly, abychom se vydali správnou cestou. Chtěl bych říci, že většina tohoto eh, parlamentu podpoří váš návrh. Pan Portas, jedna minuta. Pane předsedo, vzhledem k tomu, že zatím zde nemáme francouzské německé předsednictví v tomto sále. Chtěl bych se obrátit na radu a komisi. Představa o uročených vkladech. Proč navyšovat deficit ve jménu boje proti deficitu? Jakou to má logiku? Další otázka přerušit fungování strukturálních fondů. Jediný důsledek bude spoždění středně a dlouhodobého rozvoje. Zvýší se úrokové sazby a zvýší se krátkodobý deficit. Myslím, že bychom snad potřebovali sankce proti hlouposti a arrogantnosti. Thank you, Mr. President. Uh, Pan Brons, děkuji, pane předsedo. Slibovali nám ekonomický růst, ale eh, v konkurenci vůči eh, rozvojovým zemím eh, dochází k přesunu pracovních příležitostí. Tomu můžeme čelit jenom, když snížíme životní podmínky našich pracovníků. Musíme přestat posilovat konkurenceschopnost našich konkurentů. Zpráva hospodářských záležitostí nám byla slibována, ale prostý ekonomický popis nepostačuje. Každá země musí popsat své potřeby na zprávu. Odpověď té zprávy byla rychlá záchrana bank. My potřebujeme tak podporovat aktivity eh, bank a jistě eh, nejenom ve prospěch našich příjemců. Děkuji. Pan Kozlovský, jedna minuta. Mr. Kozlovský, are you here? No? Oh, yes. Pane Kozlovský, jste v sále? Mr. Kozlovský, one minute. Take the floor, lose the floor. Pane Kozlovský, máte jednu minutu, teď můžete nebo eh, ne? Já už jsem hovořil, už jsem vystupoval. Já jsem teď sice nerozuměl, a, ale pane Kozlovský, přesto máte slovo. <laughs> Ještě raz mluvím. Já na počátku už vystupoval. Ještě jednou bych chtěl říci, že já jsem již eh, vystupoval. Já jsem již byl na vašem seznamu. Dobře. Pan Maš, Mašaros byl před vámi, pane. Máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Toto byla ta nejhorší sociální hospodářská krize v historii Evropské unie došlo k velkému nevyvážen, velké nevyváženosti a neměli jsme dobrou regulaci finančního světa. Myslím si, že Evropská unie se trochu opozdila s reakcí na tuto krizi. A reakce jednotlivých členských států nebyla eh, jaksi dostatečně harmonická koordinovaná, proto je důležité, abychom měli v budoucnosti metody hospodářského řízení a pravidla hospodářského řízení. Evropská unie musí být z to reagovat krizi, zareagovat na krizi sama. Já si myslím, že je důležité, aby výbor KRIS pokračoval ve své práci, protože v Evropské unii stále ještě nemáme stabilitu. Musíme harmonizovat hospodářskou politiku jednotlivých členských států a musíme podpořit vnitřní růst a proto se musíme soustředit na zaměstnanost. Musíme podpořit malé a středně velké podniky, posílit je, protože oni mají obzvláště důležitou úlohu v hospodářství. Děkuji. Děkuji, pan Perilon, jednu minutu. Eh, uh, Papadopoulou, jen lepto. Pan Papadopoulou no, jednu minutu, děkuji, pane předsedo. Evropská unie se nachází na rozhraní je to eh, krize, která má velké dopady na národní ekonomiky, eh, problémy eh, energetiky, rostoucí chudoba. To je všechno třeba řešit a domnívám se, že potřebujeme větší solidaritu v našem společenství, abychom dosáhli hospodářské obnovy. Parlament požaduje více Evropy a méně byrokracie. Po komisi potřebujeme vytvářet pracovní pracovní příležitosti zajistit, aby bylo k dispozici více prostředků, abychom mohli rozvíjet důležité sektory, malé a střední podniky a zajistit, abychom měli eh, fiskální, eh, hospodářskou a sociální politikou eh, a můžeme vytvořit správný fond, který zajistí eh, dobrou zprávu hospodářských záležitostí v Evropě. Je tedy důležité, aby Evropský parlament měl příležitost se vyjádřit k této otázce, zejména k těm sociálním výzvám, kterým naše Unie čelí. Pan Lambert, minuta. Děkuji, pane předsedo. Já se obracím na komisi a radu. Chci zdůraznit tři deficity které má projekt evropského řízení. Máme velmi přísný řád, pokud je o dluhy a deficit a máme velmi pružnou, pružný režim u strategie 2020. Myslím, že by ten režim měl být stejně přísný v obou částech, protože omezení výdajů nenastartuje ekonomiku samou sobě. Pokud je o deficity, pokud se budeme skutečně zajímat o kontrolu výdajů, musíme mít také nezbytné příjmy. Není možné koordinovat rozpočty, aniž bychom také měli fiskální koordinaci. To je druhý deficit. A třetí nedostatek, to je demokratický deficit. A to je pozoruhodné zejména v návrzích Task Force. Pro Task Force parlament vůbec neexistuje a to není přijatelné. Děkuji vám. I Le Grip, jen lepto. Paní Legrip, minutu. Merci, monsieur président. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěla zaměřit na přípravu budoucích summitů G20. Předřečníci všechno řekli o ekonomickém řízení v Evropě, o nutnosti posílit řízení ekonomiky, posílení paktu stability a růstu, zapojit Evropský parlament a samozřejmě i národní parlamenty do toho procesu. Ale já bych rychle zmínila dvě výzvy, které stojí před našimi národy a před eh, G20 a měly by být eh, také probírány na G20 válka měn a volatilita cen surovin. To je skutečná hrozba pro růst v celém světě a vyvolává to závažnou nerovnováhu na naší planetě. Je třeba, aby Evropská unie byla schopna dospět ke společným stanoviskům, aby mohla mluvit jednotným hlasem na budoucích samitech eh, G20 v Soulu a jinde. Děkuji. Luchan, jen Paní Lukan, jedna minuta. Vážení kolegové, dopady současné krize stále ještě přetrvávají. V této souvislosti bych chtěl připomenout důležitou roli politiky eh, hospodářské a sociální soudržnosti a současně bych chtěl také říci, že tato politika je bezpodmínečnou podmínkou. Eh, má Velice důležitý je také plán hospodářské obnovy, který přináší přidanou hodnotu a trvalý růst a podporuje také evropskou solidaritu. Budeme potřebovat zejména rozsáhlé investice do infrastruktury, do komunikací a do dopravy. Potřebujeme rozsáhlé investice a to z různých zdrojů včetně projektů PPP a i ze soukromých zdrojů. Domnívám se, že stále ještě neumíme plně využít i těchto nástrojů. Děkuji. Paní Daty, minuta. Děkuji, pane předsedo, milí kolegové. Chci nejdříve poděkovat eh, kolegovi Fejovi za kvalitu jeho zprávy a ambiciozní návrhy. To také ukazuje, jak eh, Parlament eh, má významnou roli v Evropě a řecká krize byla ukázkou nesrovnalostí, které podlamují evropskou ekonomiku. A tady bych chtěla zdůraznit návrh pana Feja vytvořit eh, trvalý mechanismus pro finanční stabilitu. Musíme ten problém řešit kořene. Spočívá to v posílení paktu stability a růstu a je to nezbytné, pokud eh, bychom měli trvale ozdravit rozpočtovou situaci v jednotlivých státech, což není populární, ale nemáme na vybranou. Děkuji. Eh, A posledním řečníkem nebo řečnicí paní Pavlinka na minutu. Ekonomická krize otřásla každým občanem Evropské unie. Chudoba je stále citelnější v členských státech. A také jsme zaznamenali, že národní plány ekonomické obnovy jsou málo koordinované a příliš slabé. Některé členské státy neměly možnost vytvořit plány ekonomického oživení, které by umožňovaly aplikovat příslušné ekonomické kroky, protože jednotlivé země by donuceny snížit výdaje a podrobit se z hlediska veřejného dluhu. A to vše bylo učiněno při porušování zájmu občanů. Ženy jsou nyní více ohroženy a mohou se ocitnout v té nejtemnější bídě. A je třeba se poučit z krize. A je třeba začít s koordinací naší činnosti a uplatnit veškeré kroky ve všech možných oblastech. Děkuji. Pan Melcer na jednu minutu. Pokud chceme regulovat finanční zpěv, tak samozřejmě zde máme problém eh, neustálého snižování hodnot měn a to, co činí Čína, stále ještě není e, dořešená, nikdo tomu nezabránil. My se snažíme intervenovat na trhu, ale k čemu to povede? Pouze na, to povede k tomu, že se nám vnutí globalizace jakožto problém. USA chce snížit státní dluh, Japonci chtějí nastartovat konjunkturu a Čína chce podpořit export. A tato naš politika ostatních hospodářských mocností škodí Evropě, ale také dalším zemím. A proto je třeba o tom hovořit v rámci summitu G20. Celosvětový trh eh, je zaplaven levnými produkty z Číny a to je jasné, protože jejich měna je podhodnocená. Toto je velice nebezpečná věc a v nejhorším případě eh, to povede k tomu, že se položí celé světové hospodářství. Já si myslím, že je opravdu dobré, aby se i na G20 hovořilo o daní z finančních transakcí. Děkuji. Milí kolegové, eh, nyní má slovo paní Beres na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Děkuji kolegům za vystoupení, za příspěvky. Vrátím se k některým z nich. Panu Dílovi. Myslím, že je velmi důležité to, co řekl, až budeme reformovat politiku soudržnosti, budeme bilancovat politiku soudržnosti a ověříme si, nakolik v uplynulých letech od vstupu sázka na to, že interní nerovnováhy budou korigovány právě těmito fondy, je právě bilancí, kterou musíme provádět objektivně, abychom z toho načerpali poučení pro budoucnost. Řada kolegů vystoupila k otázce zastoupení Evropské unie a celosvětového řízení. Je to strategická věc pro naši Evropskou unii ve chvíli, kdy měnová válka se může co nevět rozpoutat. Je třeba sjednotit hlasy Evropy uvnitř, ale také vně. A na základě naší vnitřní síly buďme silní i vně v našem zastup, zastoupení. A jako reakce na vyjádření kolegy Roberta Gebelse, ano, G20 není řešením, které si přejeme infine pro celosvětovou zprávu věcí veřejných. Je to reakce na vystoupení generálního tajemníka OSN. Je třeba hluboké reformy OSN a tam musíme najít cesty pro budoucnost. Konečně několik slov eh, na závěr. Chci zareagovat eh, na kolegu Lamberce. Veřejné investice. My žádáme v naší zprávě, aby komise zkoumala každoročně potřeby veřejných a soukromých investic, abychom měli přehled, který by nám skutečně umožňoval mít investiční strategii dlouhodobou pro zaměstnanost a pro evropské občany. Aby to byla strategie, která by se opírala o trvanlivost naší vize a aby zde byl také přítomen koncept solidarity, který je v jádru našich snah. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pan Fejo má slovo na dvě minuty. Senhor president, Pane předsedo, já bych chtěl poděkovat všem kolegům za jejich příspěvky. Za všechny příspěvky do diskuse až do samého závěru. Myslím, že nyní je na čase, abychom přešli od slov k činům. Po rozpravě a pozitivním hlasování bude mít parlament vlastní stanovisko ve věci ekonomické zprávy. A budeme obhajovat komunitární přístup a větší průhlednost a důraznější veřejný charakter. Budeme obhajovat ekonomickou zprávu pro růst, kdyby mělo dojít k lepší koordinaci mezi všemi členskými státy Evropské unie, více ekonomické a měnové unie, solidárnější Evropu, lépe připravenou a efektivnější Evropu. Parlament si přeje Evropu všech, kde hlasy mohou být různé, ale to základní sdělení bude jednotné. Evropa složená z Rady, Komise a Evropského parlamentu. Evropa ekonomické zprávy není žádnou ekonomikou chimér. Zaznívají zde hlasy konkrétních institucí a v Evropském parlamentu zaznívá hlas evropských občanů. Já bych chtěl zdůraznit zásadní úlohu, kterou mají národní parlamenty, kterou národní parlamenty by měly v této věci sehrávat. Mají vlastní pohled na makroekonomický dohled, vůči jednotlivým státům. Mají také právo se vyjadřovat ke strategii 2020. Parlament se musí podrobně zabývat posílením paktu stability. Evropský parlament eh, předložil návrhy, které se liší od návrhu ostatních institucí. Závěrem, pane předsedo, je na čase jednat jednotně a jednat o těchto návrzích, které jsou na stole. Děkuji a nyní předávám slovo panu Renovi za komisi. Máte pět minut. Pane předsedo, vážení poslanci, dovolte, abych nejprve poděkoval zpravodajům paní Beres a panu Fejo za velice eh, podstatné zprávy a vám děkuji za eh, velkou eh, rozpravu. Tyto příspěvky jistě zdůrazní velký význam diskutovaných otázek. Chtěl bych zareagovat na některé připomínky, které zazněly ve zprávě o v rozpravě o zprávě a Začal bych mezi národními měřítkem ve světové ekonomice. Dochází k nevyváženým projevům, což eh, má vliv na vytváření pracovních příležitostí. Setkání G20 a summit za dva týdny budou usilovat o jednotnou politiku, abychom eh, opět dosáhli vyvážnosti globálního růstu. Všichni budou usilovat o rovnováhu podporou eh, domácí poptávky a podporou růstu. Týká se to milionu pracovních příležitostí ve světové ekonomice a v Evropské unii. Evropská unie usiluje o silný a stabilní systém financování, kdy směné kurzy by měly také odrážet eh, základní vývoj ekonomiky. To je důležitý prvek cílu G20, bychom dosáhli udržitelného obnovení ekonomiky a vytváření pracovních příležitostí. Pro EU je důležité reformovat a posilovat eh, vlastní zprávu ekonomických záležitostí. Zpráva vypracovaná paní Beres i zpráva pana Feo představuje důležitý příspěvek a legislativní návrh komise, až bude přijat, povede k účinně fungující ekonomice a měnové unii. Některé otázky se týkaly využití eh, poplatků a odvodů Eh, diskutoval jsem o tom s předsedou Barosem a budeme si ještě znovu vyjasnit náš postoj, protože tady došlo eh, k určitým nejasnostem v této otázce. Nacházíme se uprostřed zásadní reformy vlastního finančního systému a musíme zachovat dostatečnou rychlost také na G20. A komise předložila návrh, který se týká zejména eh, poplatku na stabilitu a bankovní odvody. pokud bankovní a, aby se bankovní a finanční sektor podílel na nákladech na odstranění dopadů krize návrh byl předložen a e, již je implementován v některých členských státech. Za druhé, komise chce, aby finanční sektor hrál důležitou roli e, a nesl na, také náklady na odstranění dopadů krize. Proto chceme e, zavést na globální úrovni daň z finančních transakcí a dále Komise v mezidobí předložila jednu obci využití vlastních zdrojů pro rozpočtování. To má být vyrovnaný příspěvek na úrovni EU, obdobně jako daň z finančních aktivit. Co se týče daně z finančních činností, to má být jeden ze čtyř zdrojů a chtěli bychom eh, zavést tuto daň z finančních činností na globální úrovni. Ve zprávě pana Fejo je obsažen návrh vytvořit Evropský měnový fond. Komise je nakloněna vytvořit takovýto mechanismus, který by eh, předcházel krizím. Ale je třeba zajistit eh, dva prvky, dvě dimenze, jak prevence vzniku krizím, zdůraznění prevence a dále také řešení dopadů. Co se týče řešení dopadů krize, jež eh, v květnu jsme skonstatovali, že je zapotřebí vytvořit eh, značný rámec pro odstranění dopadů a eh, komise chce vytvořit v nadcházející době takovýto rámec. Objevilo se několik návrhů, zejména pro prevenci a řešení krizí oba rámce musí jít ruku v ruce a jakákoliv finanční pomoc musí eh, být podrobena eh, přes komu zda plní dané podmínky. Také jde o pobídky členským státům, aby eh, sledovali finanční odpovědnost, aby eh, investoři eh, volili odpovědné postupy. Pan Schmidt navrhl v pozměňovacím návrhu dobrovolnou účast eh, členských stát, členských států, které nepatří k oblasti, kde se platí eurem pro to je první fáze a druhá fáze se bude týkat všech 27 členských států. Komise může přijmout a podpořit tento pozměňovací návrh s tím, že členské státy, které neplatí eurem a budou na dobrovolné bázi začleněny do tohoto sankčního mechanismu. Pane předsedo, vážení poslanci, Dosáhli jsme uspokojivého pokroku v souvislosti s pracovní skupinou a, do, a podařilo se nám eh, přiblížit eh, k našemu eh, záměru vytvořit ekonomickou zprávu. Netýká se to pouze preventivních akcí, ale dů, klademe důraz. Pane, pane komisaři, zaměřit i na vymáhání mechanismu. Já se snažím jenom pomoci. Vážení poslanci, nemusíme to několikrát opakovat, je to nesmírně důležitá rozprava, pokuste se usadit v klidu a nebavte se. Děkuji, děkuji, pane předsedo, já jsem na to poměrně zvyklý, ale děkuji za snahu mi pomoci. A já nyní přikročím ke svým závěrům. Chtěl bych zdůraznit, že i když se blíží názory pracovní skupiny a komise, je zapotřebí zahájit běžný legislativní proces. Jsme tedy teprve na začátku. nebo možná na konci té počáteční fáze, ale tento běžný legislativní postup byl teprve zahájen a Evropský parlament jako spolu zákonodárce zde hraje velice důležitou roli. Chceme s vámi spolupracovat a obracíme se na radu a na parlament eh, s prozbou o podporu. V létě příštího roku bychom chtěli, aby tento systém ekonomické zprávy eh, vstoupil v platnost. A to budeme eh, mít prvé kolo posuzování těch efektivních kroků. Pane předsedo, vážení poslanci, je to opravdu otázka důvěryhodnosti Evropské unie, abychom posílili zprávu ekonomických záležitostí a já s vámi plně souhlasím, že zavedením této metody bude Evropská unie akceschopnější. Vážím si eh, vaší ochoty jak o tom hovořil pan Doyle Schulze, Ferostat, Konbendit a další. I když eh, nemám takovou výřečnost jako někteří. Chtěli bychom společně ještě jednou demonstrovat, že tato metoda společenství je funkční a že přinese výsledky nový systém zprávy ekonomických záležitostí. A uskutečněme silnou hospodářskou unii, abychom eh, měli opravdu eh, velice funkceschopnou hospodářskou a měnovou unii. Děkuji a potom za radu pan Častel. Pane předsedo, velmi stručně. Nejdříve chci jménem Rady poděkovat oběma zpravodajům paní Beres a panu Fejovi. Jsou symbolem zapojení parlamentu do velmi důležité záležitosti. Chci vám také sdělit, že vyzývám Evropský parlament, aby rychle analyzoval zejména v duchu zásady spolurozhodování iniciativy v oblasti ekonomické zprávy, iniciativy Evropské komise, které mají přinést realizaci této zprávy ekonomických záležitostí. Rada je parlamentu k dispozici, abychom rychle postoupili ku předu. Děkuji vám. To polí συζήτηση Elixe, Η ψηφοφορία Končím tuto rozpravu. Hlasování proběhne dnes ve 12.30.